Dobré odpoledne. Omlouvám se, že začínáme trochu později, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že zde máme ministra, mělo by to být dostatek lidí. Nejdříve ale bych navrhla příjem pořadu jednání, nikdo nemá nic proti, takže považuji pořad jednání za přijatý. Mám několik prohlášení stručně. Nejdříve bych vás chtěla informovat, že naše další schůze v úterý 1. února dopoledne. Eh, během této schůze proběhne slyšení eh, vybraných kandidátů eh, do čela tří dozorčích orgánů, nových evropských dozorčích orgánů. Stále ještě čekáme na potvrzení. Nicméně 7. února by mělo proběhnout slyšení s Jean-Claude Trichetem jako eh, předsedou ESRB a to by mělo být tedy eh, potvrzeno ještě později. Očekáváme potvrzení, jak to přesně bude. Dále byste měli vědět, že se koordinátoři dohodli, že se bude konat mimořádná schůze ve čtvrtek 10. února. Bude se hovořit o změně smlouvy o fungování Evropské unie. A není na to dostatek času. A tak. A budeme hovořit o tomto tématu společně také s tím, o čem se mělo hovořit v pondělí 7. Ale v pondělí 7. jak jsem řekla, bude slyšení. A budeme vás informovat o postupu a změnách harmonogramu. Dále bych chtěla informovat, že předseda Van Rompuy souhlasil, že se bude účastnit eh, schůze Ekonu s národními parlamenty, eh, která by se měla eh, skonat 15. března 2011. Dostáváme se k bodu 3 na pořadu jednání a to je výměna názoru s předsedou rady ECOFIN a s maďarským ministrem financí. Nejdříve mu předám slovo na krátký projev a poté bude na řadě výměna názoru. Mnohokrát děkuji. Paní Bowles, paní předsedkyně, vážení kolegové, jsem velice rád, že dnes odpoledne můžu být zde mezi vámi v rámci maďarského předsednictví. Já jsem předseda rady ECOFIN a jsem také členem maďarského parlamentu a velice si vážím Evropského parlamentu jako takového. Z vlastní definice je Evropský parlament eh, zástupcem demokracie. A já se domnívám, že nyní je ta správná chvíle na to, abychom hovořili o celé řadě důležitých a zásadních otázek. Už jsme zahájili dialog mezi radou a komisí vydáváme se správným směrem a k cíli, abychom zahájili dialog mezi radou a parlamentem. A to povede k trialogu. Rada, komise a Evropský parlament mají společnou odpovědnost pro to, aby posilovali eurozónu a aby řešili veškeré zásadní otázky, které stojí před námi. Chtěl bych vám eh, naznačit, co chce dělat maďarské předsednictví, pokud jde o hospodářské a finanční záležitosti. Stručně, chtěl bych zdůraznit, jak zásadní jsou hospodářské a finanční záležitosti pro naše předsednictví. Jsou a prioritou a předsednictví pro následujících šest měsíců. Na stole máme některé zásadní otázky, například změnu smlouvy, zpráva ekonomických záležitostí, těchto šest kusů legislativy, evropský semestr, zahájení evropského semestru a také evropský mechanismus pro stabilitu. To jsou témata, která máme na stole. A všechna tato témata jsou vzájemně propojena. Musíme je řešit současně, abychom vyslali signál mezinárodním peněžním trhům a také našim voličům a jasně jim řekli, že umíme odvést svoji práci dobře. Paní Bowles, vážení kolegové, ano, máme společnou odpovědnost. A jako předseda rady ECOFIN jsem připraven s vámi spolupracovat, a to velice úzce, na všech otázkách, které musíme řešit, které máme na stole. Chtěl bych stručně podat přehled hlavních otázek, které bude řešit Rada ECOFIN v následujících šesti měsících. Máme zde legislativní balíček týkající se zprávy ekonomických záležitostí. Dále implementace evropského semestru, jak jsem na to už poukázal. Ano, bude to poprvé, co se to bude zavádět. Dále nařízení, balíček nařízení týkající se finanční regulace. Dalším tématem je vytváření nebo provádění mechanismu stability v Evropě. Dále musíme řešit otázku G20 a vnějších aktivit a rovněž budeme pokrývat řadu daňových otázek. Zde jsou specifické cíle a některé legislativní iniciativy. A rovněž musíme provést přeskum finančního rámce, následujícího finančního rámce pro celou EU. Pokud dovolíte, měl bych několik připomínek k těmto bodům, které jsem zmínil. A zároveň bych vám chtěl říci, s jakým časovým harmonogramem počítáme. Pokud jde o zprávu ekonomických záležitostí, to zahrnuje šest kusu legislativy. Jak víte, posilování zprávy ekonomických záležitostí je něco, eh, čehož potřebu zdůraznila hospodářská a finanční krize. A odráží se to v eh, právě pracovní skupiny, kterou eh, vypracovala, kterou eh, zorganizovala rada. A nejdůležitější výzvy v této oblasti je posilování fiskální disciplíny tím, že veřejný dluh bude mít a v paktu stability a růstu důležitější úlohu. A zároveň je zásadní, posilovat národní fiskální rámec členských států. Tady je můj hrnek. Rovněž další zásadní prioritou pro maďarské předsednictví je dosáhnout dohody v radě na všech šesti legislativních balíčcích do konce prvního čtvrtletí roku 2011. A to nejpozději. Předsednictví je odhodláno provádět intenzivní formální konzultace s Evropským parlamentem, aby se nám podařilo dosáhnout konečné dohody se spoluzákonodárcem, tedy s vámi, a to co nejdříve. Předsednictví se rovněž e, zavazuje dodržet e, napjatý časový harmonogram na kterém se shodla rada, Evropská rada v prosinci. Tím se zvýší důvěryhodnost a zároveň se tím zvýší důvěra v naši hospodářskou politiku. Já vím i vy, víte, nicméně, že to všechno si vyžaduje velké úsilí ze strany všech členských států a také ze strany Evropského parlamentu. V důsledku a přijetí, rychlého přijetí a implementace tohoto balíčku ovšem dojde k posílení celé evropské ekonomiky. Vyšleme jasný signál týkající se závazků členských států a evropských institucí, závazků, který vede k udržitelným financím. A takže cílem nebo našimi prioritami v rámci ECOFINu je zpráva ekonomických záležitostí. Pokud jde o časový harmonogram tohoto balíčku, v prosinci roku 2010 eh, Rada připravila takovýto časový harmonogram. A proběhne změna smlouvy a mělo by být vypracováno těchto šest legislativních návrhů. A do konce března bychom chtěli mít dohodu rady k těmto tématům. Poté bychom chtěli mít neformální i formální trialogy a schůzky s Evropským parlamentem, především s výborem ECON do června. To je cíl maďarského předsednictví. Bychom chtěli mít dokončené legislativní návrhy a chtěli bychom, aby také byly tou dobou schváleny. Nyní bych chtěl poukázat na evropský semestr. Jak všichni víme, zavedení evropského semestru v roce 2011 a poskytne jasnou dimenzi ex ante pro koordinaci ekonomické politiky na úrovni EU. Tím se doufejme zajistí lepší postupy pro členské státy. Evropský semestr bude poskytovat určitý rámec pro předkládání konvergenčních zpráv a pra, zpráv o stabilitě, a tak abychom dosáhli cíle v roce 2020. Všechny prvky tohoto konceptu jsou pro nás zásadní. Jedná se o národní reformní programy a také plány pro rok 2020 nebo do roku 2020. Tyto věci spolu úzce souvisí a jejich společným cílem je posílit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a řešit ekonomické a finanční problémy. Pokud jde o výroční průzkum týkající se růstu, který vydala rada. Jak víte, rada bude poskytovat členským státům určité pokyny pro politiku. Předtím, než budou vypracovány národní reformní programy. Dále doporučení, a která budou přijata po zohlednění těchto národních reformních zpráv, budou muset brána v členských státech v potaz. Pokud jde o konečný úspěch evropského semestru, musím říci, že Rada ECOFIN chce v únoru přijmout závěry týkající se fiskálních a makroekonomických výzev, které budou vycházet a právě z tohoto průzkumu a chceme vydat komplexní zprávu a to v březnu. A na základě výsledků rady Evropské rady v březnu členské státy předloží národní reformní programy a své programy pro stabilitu a konvergenci. To je hlavní duch, hlavní myšlenka evropského semestru, abychom měli komplexní národní reformní programy, abychom také měli konvergenční zprávy a zprávy týkající se finančních záležitostí. A Komise a členské státy musí tvrdě pracovat, aby bylo možné evropský semestr dodržet, aby bylo možné dodržet tento časový harmonogram. Jak jsem řekl, v prosinci roku 2010 Rada schválila časový harmonogram, v lednu Rada ECOFIN se už eh, dohodla otázky evropského semestru nebo všech otázek, které to zahrnuje? Před eh, schůzkou ECOFIN proběhl eh, výrobný průzkum týkající se růstu. Do konce března ECOFIN předloží úplnou zprávu. Do konce března zároveň rada připraví závěry týkající se těchto záležitostí a v dubnu všechny členské státy Evropské unie a budou mít národní reformní programy. A to všechno nakonec vyústí v konečný rozpočet členských států a doufejme, že celá tato věc nakonec povede k naplnění programu pro rok 2020. Ještě k finančním službám, k nařízení týkající se finančních služeb. Pokud jde o finanční krizi, jasně se ukázalo během této krize, že potřebujeme lepší a regulaci, regulaci finančních služeb. To je naprosto jasné. Tento proces už začal během předchozího předsednictví a v následujících šesti měsících budeme pokračovat v již dosaženém úspěchu a zároveň budeme koordinovat diskuzi o nových tématech v této oblasti. Maďarské předsednictví se bude soustředit na koherentnost a kumulativní efekt těchto reform. Jak asi víte, nová architektura dohledu pro finanční systém, tedy Evropská rada pro systémová rizika a tři orgány dohledu, začaly fungovat 1. ledna tohoto roku. Toto je právě ten důvod, nebo řekl bych, že je to prioritou, prioritou našeho předsednictví, dosáhnout rychlé dohody i v oblasti směrnice o 2. A rovněž bychom chtěli posměnit solventnost 2 a zároveň udělit pravomoce novým orgánům, které je potřebují, protože nyní už jsou funkční. Abychom opětovně získali důvěru, je důležité, abychom zredukovali systémové riziko a abychom zlepšili transparentnost finančních trhů. Pokud jde o regulaci v oblasti těchto trhů, Mělo by to samozřejmě vést i k regulaci na oblasti trhu s deriváty a zároveň pokud jde o clearingové, clearingové eh, zúčtovací domy. Další prioritou je oblast eh, trhu cenými papíry. Dále je to prodej na krátkou pozici a určité aspekty tzv. credo default swaps, to znamená těchto nástrojů. Tím, že budeme harmonizovat přístup k short sellingu a měli bychom zabránit členským státům v tom, aby implementovali různé domácí politiky, které poté měly dopad na nejistotu na trzích, protože my skutečně nechceme, aby došlo k rozšíření této nejistoty na trzích. Naopak, chtěli bychom samozřejmě snížit eh, nejistotu, kterou představují jednotlivé finanční systémy. A nyní dovolte alespoň krátký pohled na některé záležitosti, které se dotýkají zdaňování. Maďarské předsednictví by chtělo pokračovat v této práci, tak abychom snížili rozdíly mezi členskými státy v oblasti daní. Veškeré úsilí bude zaměřeno na rozšíření rozsahu, pokud jde o směrnici v oblasti úspor, zdaňování úspor, tak abychom dosáhli politické dohody v této oblasti. Protože v této oblasti potřebujeme politickou dohodu, toho jsme si všichni vědomí. Rovněž zájíme rozhovory ohledně revize v oblasti ener- eh, směrnice pro energetické záležitosti a technickou úroveň. V říjnu už jsme požádali radu, aby vypracovala eh, prostředky zdaňování v oblasti finančního sektoru. Jak víte, tak Maďarsko zavádí bankovní poplatek. V současné době máme 10 členských států, které už mají takovou dáně nebo poplatek zavedenou. A to je důvod, proč bychom chtěli prodiskutovat tuto záležitost. To znamená zdaňování v oblasti finančního sektoru. Naše předsednictví bude pokračovat i v diskusích na toto téma a to na úrovni vysoké pracovní skupiny. Hlavním cílem je zavést základní principy, protože v té první etapě budeme potřebovat určité hlavní zásady a poté se budeme snažit dosáhnout dohody v této oblasti. A na závěr bych rád obrátil vaši pozornost na rozpočet EU. Všichni víme o tom, že Lisabonská smlouva i přijetí znamená změnu pravidel aplikovaných na rozpočet EU včasné přizpůsobení těchto změn v příslušné legislativě je pro nás důležité. Předsednictví se proto zavazuje úzce spolupracovat se všemi relevantními institucemi na přijetí Lisabonského balíčku. Samozřejmě, že nežijeme sami v globálním světě a v globální ekonomice. Naštěstí jsou zde i jiní hráči. Je zde tudíž i externí, globální rozměr našeho předsednictví. Pokud jde o tuto vnější dimenzi či rozměr, na globální úrovni už se rozsáhlým způsobem snažíme koordinovat reakce na výzvy v oblasti ekonomické a finanční krize. G20 je důvěryhodným a efektivním fórem pro globální aspekty eh, zprávy ekonomických záležitostí. Toho jsme si vědomi a naším cílem je zajistit to, aby naše pozice byla efektivním způsobem koordinována a zastoupena. Tento proces bude usnadněn i tou skutečností, že Francie řídí ke 20 a, a samozřejmě, že Maďarsko bude plně koordinovat naši práci s Francií v tomto ohledu. A ještě jedna záležitost, která se dotýká vnějšího rozměru. Samozřejmě, že je zde paralelní práce, která probíhá s environmentální radou. ECOFIN bude v prvním semestru rovněž pracovat na společném stanovisku. A Zaměříme se na dlouhodobé finanční záležitosti, které jsou propojeny s klimatickými změnami. To znamená, že i tato problematika se bude řešit a my bychom byli velice rádi, kdybychom mohli zahájit práce na společném stanovisku v oblasti dlouhodobého financování problematiky klimatických změn. Milí kolegové, kolegyně, toto je takový přehled maďarského předsednictví. na závěr mého krátkého úvodního slova bych rád zdůraznil ještě jednou následující skutečnost. Máme společnou, v této oblasti společnou odpovědnost. Rád bych s vámi vybudoval opravdu úzký vztah, tak abychom splnili všechny tyto problémy, o kterých jsem hovořil, všechny ty záležitosti, které před námi leží. Paní pols, to je vše z mé strany na úvod. Děkujeme, říká předsedající. A nyní máme takovou hodinku na otázky a odpovědi. Ráda bych, aby mi kolegové eh, řekli, kdo ještě má zájem, přečtu seznam. Klute, Udo Bullman, Liam Wangok, Astrid Lulling and Ildiko Gal Pellets. Anybody else? Ještě někdo? Silvie? Filip, Korin. Ještě někdo? Pane Langené, pokud máte zájem, tak spíše se bych, ano, přihlaste se nyní. Ne, prostě. Takže Jean-Paul, nebo já, dáme si tak asi dvě otázky a poté odpovědi, tak aby odpověď, to znamená, no, všechno se budeme snažit samozřejmě stručně. Jean-Paul, děkuji. Paní předsedající, a rád bych eh, mezi námi přivítal v našem výboru ekon pana ministra. Rád bych vám položil následující otázku. Blahopřeji k tomu programu, který jste nám přednesl. Doufám, že budeme schopni ho splnit Samozřejmě pokud jde o naši skupinu, my se budeme snažit opravdu o to, aby jsme pokročili v těchto oblastech. Ovšem, aby se nám to povedlo, tak předsednictví musí opravdu odhodláno, odho- musí hrát svou roli, nesmí to být pouze nějaký mluvčí rady, musí hrát opravdu takovou tu roli přehledání dialogu a zároveň řešení těchto problémů. Proto bych vám položil následující otázku. Jaká je metoda, kterou budete využívat, kterou chcete využívat, tak aby došlo k určitému pokroku v těchto složitých eh, problémech, které před námi stojí, a tak aby jsme opravdu před koncem vašeho předsednictví mohli dokončit některé z této oblasti. Samozřejmě, že pokud jde o reakci v této oblasti, v oblasti zákonodárců, ta je většinou velice dlouhá u finančních trhů těchto záležitostí. My samozřejmě chceme, abyste postupovali velice rychle, ale zároveň kvalitně, tak, aby se stanovisko Evropského parlamentu efektivním způsobem zohlednilo. Děkuji. Vemu vás v tom pořadí, jak jste se přihlásili, takže pan Kluter, prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Já bych měl jednu otázku, která se týká zprávy ekonomických záležitostí. Byli jsme svědky toho, že v posledních měsících, během posledního roku, Celá řada menších států na jihu Evropy a na jihu východě Evropy se stala obětí spekulací. Tyto spekulace výrazně přispěly k tomu, že se tyto země zadlužily. Návrhy v oblasti zprávy ekonomických záležitostí, které předložila komise, plánují konsekventní trestání zemí, které nedrží pravidla zadlužení. Pokud je ale tomu tak, že část zadlužení těchto zemí byla způsobena ne jimi samými, ale v důsledku spekulací, jak se k něčemu takovému stavíte? A jak se poté stavíte k těm návrhům na postihy? Je to přijatelné? Za, frakce, za frakci levice v parlamentu mohu říci, že to není dobré, protože eh, je to automatičnost, která jde tím špatným směrem brání to zemím, aby se dostali z komplikované situace. A ještě jedna věc k tomu. Já už jsem řekl, že ty mechanismy, o kterých se v současné době hovoří, které byly navrženy komisí, mohou vést v nejhorším případě ke zhoršení situace, především v malých zemích. Minulý rok jsme měli rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. 16. prosince minulého roku komise předložila dokument, ve kterém řekla, že v budoucnosti chce provádět hodnocení a sociálního dopadu u všech opatření, která komise navrhne. A jak se k tomu, něče, k tomu stavíte? A myslíte si, že takovýto přístup provádění hodnocení sociálního dopadu je správný? Děkuji. Nagyon szépen köszönöm. Děkuji za slovo, děkuji za všechny tyto dotazy. Dovolte, abych odpověděl postupně podle toho, jak dotazy byly položeny. jean paul děkuji, děkuji, že pokračujete, nebo že budeme moc pokračovat v těchto diskuzích, které se dotýkají všech otázek My nejsme ni- mluvčím nikoho, žádných institucí. My v podstatě hovoříme o stávajících prioritách, o budoucích prioritách. Všechny priority našeho předsednictví mají za cíl posílit stávající pozici Evropské unie a zároveň se snažíme o lepší postoj do budoucna. My, maďarské předsednictví, chce posílit Evropskou unii. Nélkülözhetetlen egy erős eurozóna. Ano, chceme silnější Evropskou unii. Samozřejmě, že chceme posílit i eurozónu, chceme dosáhnout toho, aby euro bylo robustnější měnou. Velice správně jste poukázal na to, že musíme postupovat rychle. Musíme postupovat rychle, ale zároveň naše rozhodnutí musí být správné rozhodnutí. To znamená, že to musí být teda rychlost a zároveň určitá korektnost, správnost. Pokud jde o technologické záležitosti, o kterých jste se zmínil, jeden slavný historik řekl, že jde o důležité záležitosti, protože v rozvoji lidstva jsme v oblasti rozvoje vždycky viděli tři pilíře. Kulturní pilíř, geografické postavení a technologické záležitosti, čili skutečně je to důležité. To znamená, který typ technologického nebo technologických prostředků si zvolíme. S paní Bowles již proběhla proběhlo první kolo diskuzí v prosinci a my jsme už tenkrát společně se snažili vytipovat ty hlavní priority v oblasti finančních záležitostí, ekonomických záležitostí, pokud jde o naše předsednictví. Ovšem v té době to ještě bylo neformální kolo rozhovoru. A pokud jde o technologie, chtěli bychom mít paralelní přístup, to znamená jednak iniciovat a zároveň zapojit se do formálních i neformálních diskuzí. Naším cílem samozřejmě je příprava rozhodnutí, protože v rámci čtyř z těchto legislativních návrhů, z těchto šesti návrhů, potřebujeme určité společné úsilí. Všem vše, všech těchto šest legislativních návrhů je vzájemně propojeno. Tudíž pokud chceme dosáhnout nějakého společného rozhodnutí a úspěšným způsobem skompletovat eh, všechny ty právnické záležitosti v průběhu šesti měsíců, které nás čekají, budeme samozřejmě potřebovat i neformální jednání, neformální setkání. Druhý dotaz. Pan Kreutz. To je spíše politická otázka, nejenom ekonomická problematika. My jsme všichni zodpovědní za ekonomické záležitosti, ovšem jsme politici a jsme odpovědní v očích našich občanů. Je jasné, že zde vidíme určitou propast mezi krátkodobými a dlouhodobými dimenzemi. Je zde určité pnutí, řekl bych, což znamená, že z krátkodobého hlediska se musíme snažit o posílení našich rozpočtů. Máme proto k dispozici dvě cesty. Jednak samozřejmě udržet deficit pod hranici 3%, především v zemích eurozóny. Maďarsko se zavázalo k dosažení tohoto cíle v letošním roce, v roce 2011 a já nyní nechci hovořit jakožto maďarský ministr financí. Ovšem, my jsme mm, už v roce 2011 chtěli dosáhnout rozpočtu, nebo teda deficitu v oblasti rozpočtu pod 3 eh, Ovšem většina tohoto napětí, které zde vidíme v této oblasti, je způsobená státními dluhy protože v eurozóně se to ze 7% dostalo na 8% a do konce roku 2014 na základě našich předpovědí, které máme k dispozici, by mohlo dojít dokonce k navýšení až na 100% HDP. Povedeli se nám reagovat na tyto dvě slabá místa, to znamená jak si usměrnit naše rozpočty, dosáhnout kázně a zároveň reagovat na problematiku státních dluhů. Pokud se nám to povede, tak bychom mohli mít možnost splnit strategii pro rok 2020, protože jakožto Maďar i Evropan já souhlasím s touto strategií, která se zaměřuje na zaměstnanost, vzdělávání a dlouhodobé udržitelné cíle v Evropě. A na závěr bych rád řekl paní Bowles to, že navrhneme ECOFINu, já jakožto ministr financí, navrhneme to, abychom se zaměřili na růst, na zaměřeno, na zaměstnanost, na dosažení určité rovnováhy v této oblasti a reagovat na demografické změny. Samozřejmě, že ta rovnováha je z krátkodobého hlediska nejdůležitější, ovšem pro dosažení dlouhodobých cílů je důležitý růst, zaměstnanost a samozřejmě demografické otázky. To je to, v čem tkví řešení, protože to by mohlo vést k udržitelným financím, udržitelným uh, deficitům a snížení zadluženosti. Dobře, děkujeme. Myslím, že tedy budeme odpovídat na sedu tří otázek teď. Nejdříve Udo a pak Astrid. Eh, Pane předsedo rady, vy jste zmínil státní dluhopisy. Když se podíváme na strukturu dluhopisů a zadlužení v Evropě, zjistíme, že k tomuto zadlužení z velké části došlo tím, že veřejné rozpočty přebírají dluhy nebo ručí za nefungující banky, že ručí za finanční instituce, které příliš riskovaly. V Maďarsku jste ukázali, že jste ochotni v kritické situaci zavádět nové daně, abyste se dostali z krize kdy nastane správná chvíle pro Evropu, abychom zavedli nové daně, které by zahrnuly finanční sektor do toho, aby nesl společně s ostatními náklady na řešení krize. A chtěl byste v tomto tématu nějak pokračovat dále, pokud jde o daně z finančních transakcí. Belgičané byli proti, francouzská vláda je, byli pro, francouzská vláda je pro. Proč by ale měly být eh, zdaněny banky, které podporují malé a střední podniky, které mají hodně poboček. A proč by ale neměly eh, být eh, najednou zdaněny transakce, které jsou velmi spekulativní? A mohla by nám v této oblasti pomoci už i malá daň. A mohla by nám pomoci bojovat proti krizi. A jste připraven v této věci postoupit dále? Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, otázka eh, změn se týká také samitu G20. Vy jste říkal, že velký zájem věnujete eurozóně, třeba že Maďarsko v současné době není členem eurozóny. Lisabonská smlouva podle Lisabonské smlouvy je e, na e, radě, aby e, změnila případně to, co se dá. A tak já se teď ptám, chystáte se jako představitel rady, aby Evropská centrální banka změnila směný kurz například vůči dolaru a jenu, protože je nevýhodný nejen pro eh, export, ale také pro naše výrobce, kteří trpí konkurencí eh, výrobců pocházející z takových oblastí, kde je eh, tedy cena nižší. A druhá otázka se týká eurobondů. Vy jste se zmínil, že ve vašem programu která se, který se bude zabývat celou řadu věcí, eh, tak jak se budete vnat eurobondům, protože eurobondy podle mne jsou významné nástroje k tomu, abychom eh, předešli eh, iracionální spekulaci vůči některým zemím. A co tedy učiníte také v souvislosti tedy s přesněním euroskupiny, eurogrupy? Astrid. Astrid? Děkuji vám, paní předsedající. Především se chci omluvit, jak vám, tak panu ministrovi, že jsem přišla pozdě. Je to způsobeno je to způsobeno belgickými železnicemi, jejich jsem častou klientkou. Pane ministře, vy jste eh, právě když jsem vstoupila, hovořil o tom, že v rámci vašeho pracovního a ambiciozního plánu na těchto šest měsíců se chcete zabývat také zdaněním úspor a chcete dosáhnout tedy dohody, eh, které se nepodařilo do posud dosáhnout. Eh, já pocházím ze státu, který má určité výhrady ohledně těchto věcí a Lucembursko tedy eh, není ale zemí, která by mohla vše jasně zamítnout. Je třeba, aby se nás 20 sedm členských států přizpůsobilo mezinárodním standardům ohledně poskytování informo- informací. Jedná se tedy eh, o to, že je třeba poskytovat informace na eh, vyžádání. Tyto informace již jsou dávány a my jsme tedy plně splnili podmínky, které nám byly řečeny. Eh, v minulém roce, v prosinci, Lucembursku jsme ještě dohodnout o administrativní daňové spolupráci Eh, ohledně toho, že se nebude vyměňovat eh, veš, ne, nebudou se vyměňovat veškeré informace, jak by si někteří eh, přáli, ale jen tedy to, co je nutné. Nicméně nejsme proti dalšímu vývoji. Co se týče dohod se třetími zeměmi, je zapotřebí bdít nad tím, aby Evropská unie nebyla penalizována vůči svým sousedům či partnerům Musíme tedy bdít nad tím, aby všichni měli rovné eh, podmínky, aby, eh, aby konkurence nehrála s lepšími kartami, než jaké máme my. Eh, vy, vyvíjejí se také třetí země, na tom bychom měli myslet. A Nelze samozřejmě teď dojít k nějakým rychlým změnám, ale je třeba postupovat pomalu a bezpečně. Například chci se zeptat, zda Švýcarsko, které vyjednává bilaterálně s Německem a Velkou Británií ohledně zdanění, tam se zdá, že Švýcarsko by bylo ochotné jít na určité ústupky. Bylo by vhodné, aby ostatní mohli také využít tedy výsledků těchto vyjednávání pro další eh, dohody. Pane eh, předsedo, eh, ráda bych řekla, že to, co dobře funguje, je zdanění přímo u zdroje. A to je systém, který funguje dobře, měli bychom se jej držet. To je tedy systém, který je jasně osvědčený a může se nám hodit pro další pokrok do budoucnosti. A teď vám chci popřát, pane ministře, aby vaše předsednictví bylo korunováno úspěchem, jak bych tak řekla. A abyste při něm vzal, na, vzal v potaz to, co jsem teď eh, nadnesla. Děkuji. Můžete prosím odpovědět, pane ministře? Děkuji.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 z anglického kanálu bohužel nejde žádný zvuk. Ah. Zdá se, že jsme se ztratili v tlumočení. Nemáme ani angličtinu, ani tlumočení. Ano, už se zdá, že to funguje. Jedna, dva, tři. Intensive course on that. No, no. Yeah, English is working. Angličtina nyní funguje. Funguje též francouzština. A funguje též čeština. Dobře. Co se týče eh, zdanění eh, bankovních operací, eh, technologie nějak náplnila očekávání. Takže za prvé Maďarsko chtělo zavést a zavedlo v polovině loňského roku toto zdanění bank, vedlo to k rozsáhlým diskuzím. Deset členských států má určité zdanění bank. Jsou to určitá přechodná opatření, ale také eh, dlouhodobá eh, opatření eh, v oblasti daní pro bankovnictví v členských státech. Zavedení bankovní daně je riskantní rozhodnutí, protože banky mohou být odstrašeny od investic. Všechny členské státy, které přijaly takováto opatření, eh, přednesly argumenty a kromě hm, tedy toho, co už jsem říkal, tyto argumenty eh, se zaměří především na to, že bychom se měli zaměřit na růst, na pracovní místa, na kapitálové investice a proto potřebujete především, aby byl nejdříve v pořádku o rozpočet a aby se zastavila ta tendence na zvyšování státního dluhu a, a deficitu. Abychom se tedy vrátili eh, k růstu, který tu byl před rokem 2008 v Evropě, je zapotřebí, abychom si doma udělali pořádek, abychom si uspořádali rozpočty tak, abychom zastavili eh, zadlužování a jak se nám to podaří, tak budeme schopni zamířit k dalšímu eh, obnovení ekonomiky, oživení ekonomiky. Tomu myslím, že tedy rozumí a zatím to jdou členské státy, které zavedly takovéto eh, daně a některé z politik těchto zemí Eh, byly eh, tyto daně eh, doprovázeny ještě dalšími cílnými opatřeními i daňovými opatřeními zaměřenými na to, aby se podporovaly investice malé a střední podniky a investice do malých a středních podniků, aby tedy se investovalo do inovací a do pracovních míst tímto způsobem chtěli předejít tomu riziku, které e, souvisí e, s bankovními daněmi. Doporučením maďarského předsednictví je vypracovat režim zdanění bank, jednotlivé prvky tohoto zdanění a jak e, tyto prvky harmonizovat na úrovni EU. Pak eh, zde byly dva dotazy, na které bych rád reagoval. Za prvé jako ekonom. Ani doma, ani zde na ECOFINu bych, eh, bych nestanovil nějaké cíle pro směný kurz. Ten by měl být stanoven finančními trhy a nezávislými eh, orgány. Je to přirozený běh věcí. A e, také ECB je nezávislý orgán pro politiky. A e, pro tedy předsedu Ekofinu e, není úkolem, aby stanovil nějaké cíle pro směné kurzy. Naší prací je to, abychom vytvořili takové prostředí v hospodářské politice, které nehledě na směném kurzu povede k růstu, k vytváření pracovních míst, tak aby malé a střední podniky posilovaly a aby se jich rodilo čím dál víc. Pokud nebude růst, tak nebudou ani investice, nebudou se vytvářet pracovní místa. Je to něco, jako kdyby se nerodily eh, děti, tak té ekonomice by se také nerodily podniky jako ty děti. A eh, také jste hovořilo o eurobondech. To je dobrá myšlenka, můžu obecně říci, ale ještě než se do toho pustíme, než budeme vytvářet trh pro eurobondy. Musím se zaměřit na naše tedy priority. Snažíme eh, se posílit myšlenku nového hospodářského semestru, eh, nástrojů stability, chceme posílit eh, eurozónu a Evropskou unii. Jakmile se nám toto podaří, tak silní hráči budou schopni vypracovat, připravit ten trh pro eh, evropské dluhopisy, eurobondy. Abychom mohli mít tedy eurobondy, na to potřebujeme silnou ekonomiku, důvěryhodné hráče. Děkuji vám eh, paní Luling za milá slova. Maďarské předsednictví v rámci ECOFINu by chtělo přispět k řešení. K řešení, které by dokázalo vyřešit dosud eh, nevyřešené otázky. Chtěli bychom dosáhnout politické dohody. To je cíl, který jsme si stanovili na tento semestr. Zdá se, že tady jsou dvě témata, kterým se musíme věnovat. Obě dvě jsou politického typu. Za prvé to jsou vnější podmínky, za druhé přechodná fáze. Osobně bych zahájil bilaterální jednání s těmi členskými státy, jejíž pomoc je jaksi nezbytná k tomu, abychom dosáhli dohody. Zdá se, že Rakousko, Lucembursko, Dánsko, Itálie, Francie, Velká Británie a Švédsko by se měli účastnit takovýchto dohod a ministři by měli dosáhnout eh, dohody, jakmile jí bude dosaženo. A toho je právě třeba dosáhnout výměnou názoru a bilaterálními jednáními, tak poté můžeme vytvářet eh, politickou dohodnu, doho, eh, dohodu o těchto věcech. A to je také důležitou prioritou maďarského předsednictví. Um, Ještě máme čtyři kolegy, kteří žádají o slovo. Nejdříve první dva. Sylvie a pak Filip. Sylvie, máte slovo. Merci, monsieur le Děkuji vám, pane eh, předsedo. Pane ministře, mám na vás jednu krátkou otázku. Dobrý den. Rada v posledních závěrech eh, zdůrazňovala, že zapotřebí zrychlit práci ohledně balíčku o hospodářské správě a řízení. A já vás teď chci upozornit na to, jak můžeme postoupit rychleji maďarské přesnictví, jak by mohlo k tomuto přispět. A zároveň, a eh, je, zda eh, můžeme předejít tomu, že by rada nějak eh, pevně eh, vytvořila svůj názor a na druhé straně, aby zde vznikal názor parlamentu. Neboli jde mi o to, aby eh, parlament a rada nerozvíjeli eh, své myšlenky odlišnými směry. Máme také málo prostoru a času na to, abychom se dohodli. Já ve své zprávě jsem toto uváděla, protože podle mě je důležité, když o tomto hovoříme, abychom o tom hovořili také zde v parlamentu, zde na tomto výboru, na plenárním zasedání. Vy říkáte, že zapotřebí se zabývat vším nejdřív tady doma, eh, vyřešit své problémy doma, ale eh, není tu rozporu mezi tím, abychom měli eh, disciplínu rozpočtovou a vytváření nástrojů. Já chci vědět, jaké máte názory na to, Eh, co řekl například eh, Weizsäcker ohledně té, eh, toho červeného modrého pruhu, nebo toho systému, který by umožňoval vytváření nástrojů tak, abychom zároveň splňovali patřičná pravidla. Contrary to my instruction. Pan Lange a Karas se ohlásili později, takže ještě můžu teď další. Filip a Korin. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady. Já bych nejdříve chtěl hovořit o daních. Víme, jak zásadní je, abychom jednali společně, pokud jde o daně, pokud chceme dosáhnout vyrovnaných rozpačtů. a pokud eh, chceme si podržet možnosti investic. Jenom dva příklady. První zmínil Udo, nebudu to opakovat, jak zdanit finanční sektor. Víme, že máme jednu verzi a to je daň z finančních transakcí. Eh, tento návrh je dobře vypracovaný a dále je zde nový koncept a to je daň z finančních eh, aktivit z finanční činnosti. Eh, tuto daň také někteří navrhli. Mě by zajímalo, v jaké je to fázi. Za druhé, to, co udělalo Maďarsko. Já se domnívám, že Maďarsko učinilo odvážný krok a, a podívalo se na daně z příjmu fyzických osob, jak mu, eh, z právnických osob. Jak můžeme zajistit, aby nadnárodní společnosti se podílely na příjmech, na daňových příjmech v Evropě. A další důležité otázky jsou například boji proti daňovým únikům. Já bych se chtěl zeptat, je těžké na to odpovědět, ale jak jaké jsou specifické praktické cíly, které by vám umožnily, abyste zhodnotili maďarské předsednictví jako úspěch v této oblasti a, a jak chcete postupovat. A další otázka se týká toho, se týká veřejného dluhu. Já se domnívám, že soukromý dluh je ale často větší problém. A co si myslíte, by mohlo se v této oblasti udělat na evropské úrovni? A já navážu na to, co řekla Silvie. Nejdříve se musíme zamést před vlastním Prahem a poté se musíme podívat na to, kde a jak investovat. Já se domnívám, že ať už se nám to líbí nebo ne, musíme postupovat společně, protože svět nebude eh, čekat na to, až si zameteme před vlastním Prahem. Svět se bude dále vyvíjet a my mezi tím ztrácíme konkurenceschopnost ve světě. A z tohoto důvodu potřebujeme investovat za tím, co si budeme zametat před vlastním Prahem. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co řekla Sylvie Gulár k otázce balíčku zprávy ekonomických záležitostí. Je zásadní, aby si rada aby rada vzala v potaz postoj Evropského parlamentu a to co nejdříve, protože pokud chcete dosáhnout dohody v červnu. Je zásadní, abyste s parlamentem komunikovali od začátku a z tohoto důvodu chci zdůraznit to, co řekla Sylvie Goulart. Eh, pokud jde o eh, silný postoj vytesaný do kamene v eh, ECOFINu ještě předtím, než by jste se dohodli s Evropským parlamentem. Je důležité, aby Ehm, delegace eh, z výboru ECO nejdříve dostala mandát výboru ECO, než bude vyjednávat eh, s radou, ale já si myslím, že ehm, parlament může být eh, velice rychlý. Bohužel jsme ale nebyli zahrnuti do postupu práce Tax Force, ale doufám, že budete respektovat postoj parlamentu v této otázce. Děkuji. Já bych chtěla říct, že pan Bulman se specificky ptal na to, zda maďarské předsednictví jako takové bude podporovat eh, daň z finančních transakcí tak, jak to činilo belgické předsednictví. Já si myslím, že eh, to je otázka, na kterou se odpovídá ano, ne. Filip chce vědět to samé. Mohl byste tedy odpovědět na položené otázky? Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych odpověděl na otázku paní Gulár. Když hovoříme o tom, že by bylo dobré um, urychlit práci týkající se šesti legislativních návrhů, které si vyžadují spolurozhodování. Potom máme na mysli to, že veškerá formální i neformální jednání mezi radou a komisí a radou a parlamentem by se měla uskutečnit. A to znamená, že potřebujeme všichni pracovat na chytrých kompromisech. Když říkám, že by ta práce měla být eh, rychlá, neznamená to, že by měla být eh, přehnaně rychlá. Potřebujeme nalézt společný kompromis. Znamená to tedy, že budeme činit eh, dobře podložená a dobře připravená formální i neformální rozhodnutí. Souhlasím s paní Gulár v tom, co řekla. Spadá to částečně do pravomocí národních vlád. A máme zde také důležitou otázku rozhodnutí eurozóny. Je nutné, aby zde existovala spolupráce. Pokud jde o bankovní daň, chtěl bych uvést jeden jednoduchý příklad. Chtěl bych uvést příklad eh, Kince. Ve špatných časech byla bankovní dan potřeba a deset členských států se rozhodlo něco podobného zavést. A měla by pomoci doplnit mezery v rozpočtu. Bankovní dáň tedy musí podpořit konsolidaci rozpočtu v členských státech, především ve špatných dobách. V dobrých dobách by tato bankovní daň měla eh, plynout do jakési rezervy pro případ další krize. Keynes řekl, že ve špatných časech bychom měli více utrácet, ale to není vždy dobré. A z tohoto důvodu je nutné, abychom během dobrých časů si dávali nějaké peníze na stranu a šetřili si je na ty špatné časy. V 90. letech jsme téměř věřili, že hospodářská a finanční krize už se nikdy neobjeví. To tvrdili také američané. 7. dubna ale skolaboval Nasdaq a poté mezi lety 2001 až 2003 jsme byli svědky krize v Americe a nyní v říjnu jsme byli svědky další krize. K tomu, co říkal pan Lamberts, pokud jde o bankovní dáň, já se domnívám, že bychom měli myslet podobně jako Keynes. Měli bychom si zamést před vlastním Prahem, měli bychom si udělat pořádek v rozpočtech a v ekonomice. Měli bychom tuto daně využít pro řešení krize. Měli bychom zajistit, abychom nespomalili růst a abychom nepřišli o pracovní místa. Ale ve chvíli, kdy se opět objeví slunce za mraky, měli bychom tuto daň používat jako nástroj pro to, abychom předcházeli další možné krizi. A pokud by krize nastala, doufejme, že nebude tak katastrofická jako současná krize, ale v takovémto případě bychom měli rezervy pro řešení krize. Mnohokrát také děkuji za to, že jste zmínili snížení daně z příjmu právnických osob v Maďarsku. My tímto opatřením chceme podpořit malé a střední podniky. A toto opatření bylo zavedeno 1. července 2010. První reakce byly celkem pozitivní. My se domníváme, že potřebujeme snížit daně z příjmu a zvýšit další příjmy, abychom vytvořili nová pracovní místa a podpořili investice. Pokud jde o investice nadnárodních společností, Evropská unie již má legislativu v této oblasti a tuto legislativu musí dodržovat všichni. Já souhlasím s tím, že svět na nás nebude čekat. Nebude čekat na to, až si my vyřešíme své rozpočtové a dluhové problémy. I během toho, co budeme tyto problémy řešit, musíme investovat a musíme podporovat růst a vytvářet pracovní místa. Máme k tomu různé nástroje, které můžeme využívat. A já se domnívám, že Rada ECOFIN se soustředí více na nástroje pro finanční rovnováhu, soustředí se také na zprávu ekonomických záležitostí, soustředí se na preventivní, stejně tak jako korektivní opatření. A další rady Evropské unie, například um, Rada pro, konkurent, pro hospodářskou soutěž, eh, hovoří, se soustředí především na investice pro následující desetiletí. Já rovněž souhlasím. že rada a parlament jsou vzájemně závislí. Chtěl bych zopakovat to, co už jsem řekl. Musíme využívat všech neformálních i formálních metod pro to, abychom stavěli mosty mezi těmi třemi aktéry, mezi radou, parlamentem a komisí. a abychom mohli eh, do konce června vytvořit tu konečnou strukturu šesti legislativních eh, návrhů. Pan Bulman měl další otázku. Ptal se na můj názor jako předsedy Rady ECOFIN a ta otázka se týkala daně z finančních transakcí. Já se domnívám, že potřebujeme provést detailní analýzu a poté můžeme rozhodnout o těchto otázkách, eh, také s ohledem na finanční sektor, ale také sektor pojišťovnictví. A v některých eh, rozhodnutích nejsme sami. Pokud jde o daň z finančních transakcí, Evropská unie je jenom jedním z hráčů v rámci celosvětové ekonomiky. A pokud budeme schopni dosáhnout eh, společné dohody, společné schody na úrovni G20, pokud jde o daň z finančních transakcí, znalo by to, znamenalo by to eh, zdroj určité jistoty pro Evropskou unii. Já se domnívám, že je třeba mít na paměti dvě věci. Za prvé, krize přichází z finančního odvětví a druhá věc, za druhé, už se dostávám k závěru, paní předsedkyně, musíme zavést novou dáně jenom ve chvíli, a kdy tato nová daň nebude kontraproduktivní. Potřebujeme provést řádnou analýzu předtím, než takováto daň bude zavedena. A poté můžeme hovořit o budoucnosti případné bankovní daně nebo daně z finančních transakcí. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Ještě bych chtěla říci, eh, že tato Otázka týkající se eh, rychlého postupu se objevila v celé řadě soukromých schůzek, které jsem měla a já zopakuji to, co už jsem řekla několikrát, protože toto jde na internet a to, že a výbor Ekon má jenom jednu rychlost a to je vysoká rychlost. Na to si některé další výbory někde stěžují. My v žádném případě eh, nehodláme a jednat pomalu, protože naše rychlost je vždy rychlá a efektivní. Mám ještě několik řečníků na seznamu. Máme zde. Mr. Tusas and then Ildiko Gol Perez. I'll take, take you all. Um... A těhle řečníci budou eh, v jedné skupině nejdříve Werner. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Já mám eh, otázku na eh, práci té pracovní skupiny rady v té pracovní skupině eh, rady. A se jednalo o regulaci eh, derivátů. Maďarské předsednictví převzalo některé návrhy a tam jsou eh, některé zajímavé věci. A to že deriváty mimo burzovní deriváty nebudou zahrnuty, nejenom mimo burzovní deriváty budou zahrnuty do regulace, ale všechny deriváty. A to vedlo k veřejné diskuzi, ale dostali jsme do posud odpovídající vysvětlení. Za druhé, stále více zástupců žádá o výjimky, například obchodníci v oblasti nemovitostí chtějí výjimky a další. A za třetí, domnívám se, že ten eh, transakční rejstřík může být realizován včas. Je to rejstřík, kde budou informace o veškerých derivátech. Může být realizován včas a pouze ve chvíli, kdy se do něj zahrnuj, zahrnou některé soukromé eh, registry, kdy dojde k otevření vůči těmto soukromým registrům. Nyní jsem ale z rady zaslechl, že existuje ambiciozní program, a že by měla, měl být společný postoj k tomuto tématu ještě eh, před koncem března, ještě před eh, summitem ve březnu. Jak toho chcete dosáhnout a jak zároveň chcete zohlednit postoj parlamentu, protože se jedná o postup spolurozhodování? A my eh, do značné míry podporujeme v této otázce postoj komise a pokud se rada vydává úplně jiným směrem, poté to povede k velké neschodě mezi radou a parlamentem, takže to bude znamenat, že to nebudeme moci být dokončeno do konce maďarského předsednictví. Otmar. Pane ministře, já máme následující okázku, budu, otázku, budu stručný. Za prvé, mě by zajímalo, kdy ministři financí ukončí komisi vůči komisi ukončí blokádu komise a, a kdy můžeme po, po, počítat s dalším pokrokem, a pokud je o ten ochranný deštník. A domníváte se, že tento um, ochranný deštník uh, bude efektivně fungovat a bude se zde zohledňovat uh, parlament, uh, ECB i účetní dvůr. Vy jste několikrát uh, zmínil bankovní daň Zmínil jste Maďarsko a další a země. Neobáváte se, že eh, takovéto eh, platby by, takovéto poplatky by mohly vést eh, k narušení hospodářské soutěže? Nemělo by to být upraveno na evropské úrovni? A jedná se tedy o poplatky, nicméně já se domnívám, že pokud je o Maďarsko, může, je možné, že zde dochází k porušování evropského práva, protože se jedná o poplatky především bank ze zahraničí. Pan Tuta, Tusas. Dobře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Především pokud jde o zadlužení, v Evropské unii. Hovoříme zde o těch, byl um, jste hovořil o těch 80%, pokud jde o eh, eurozónu a 85% pro eh, Evropskou unii. Čili v důsledku toho zde vidíme 4,5% 4,5%, to znamená ty 4,5%, které byly předpokládány z dlouhodobého hlediska. Ovšem v současné době vidíme velikou nezaměstnanost, dokonce u mladých lidí asi 45%, přibližně 80 milionů lidí, kteří v Evropské unii žijí pod Prahem chudoby. Proto bych rád využil vaše příležitosti v našem výboru a položil vám následující otázku. Mohl byste nám říci, zda v průběhu vašeho předsednictví nebo v rámci ECOFINu bude prodiskutována následující záležitost. A budeme, budete hovořit opravdu o těch zemích, které jsou skutečně nesmírně zadluženy, pokud jde o prodloužení, řekněme, mm, splácení nebo pokud jde o, eh, o úrokové sazby. A zároveň zahovoříte o možnosti evropského mechanismu určité nápravy této problematiky. Děkuji. Děkujeme. A nyní Ildiko. Já se vrátím k tomu, o čem jste se zmínil s ohledem na bankovní zdaňování, bankovní um, daně, ano, v těch slých časech, že bychom měli utrácet více a tak dále. To znamená, tento mechanismus pokud jsem to správně pochopila, ten fiskální boom, myslím si, že bychom měli utrácet v těch eh, špatných časech právě proto, aby nedošlo k snižování mest. Ovšem v současné krizi jsme viděli to, že v podstatě vlastně došlo k takovým úpravám dokonce v soukromém sektoru, pokud jde o mzdy, zatímco ve veřejném sektoru jsme tento mechanismus neviděli. To znamená, jak je váš pohled na to, to, tento rostoucí rozkol mezi očekáváními pracujících v soukromém a veřejném veřejném sektoru. Děkuji. Děkujeme. Ráda bych poděkovala za slovo a zároveň za vaše úvodní vystoupení, jakože za odpovědi i otázky, které položili kolegové. Všichni jsme si vědomí toho, že v průběhu šesti měsíců nemůžeme dosáhnout nějakého zázraku, ovšem měli bychom se snažit eh, dosáhnout priorit nebo splnit priority, které jsme si stanovili, to je zájmu nás vše. To znamená vyřešit všechny ty záležitosti, které před námi stojí. Je jasné, že nemůžeme očekávat nějaký zázrak, neexistuje jeden jediný možný způsob nápravy, a to ať už mluvíme o eurobondech nebo stáňování finančních transakcí nebo různých ekonomických politikách. Nicméně jsem velice potěšena tím, že maďarské předsednictví věnuje zvláštní pozornost názorům poslanců Evropského parlamentu. Hovořili jsme zde o základních prvcích s ohledem na ekonomické politiky Mm, ovšem ne všechny členské státy tomu přikládají jednotlivým záležitostem stejnou důležitost, rovnováha, růst, demografické záležitosti, zaměstnanost, to jsou čtyři základní body, které ovšem, na které se dívají členské státy různým způsobem. Někdy prostě nemůžeme stejným způsobem reagovat na všechny čtyři problémy, ten plán který jste měli k dispozici mezi roky 99 a 2000, takzvaný sečeního plán, to je plán, o kterém jsme hovořili tenkrát, především s ohledem na ochranu základních sektorů ekonomiky. Hovořili jsme o jakýmsi hnacím motoru ekonomiky, to znamená Mám na mysli malé a středně velké podniky, které by mohly zajistit um, rozvoj do budoucna a zároveň strategii pro rok 2020. Děkuji říká pan ministr. Dovolte, abych reagoval na otázku pana Tusase, deriváty. To znamená OTC deriváty, MER, jiné nástroje v této oblasti. Pro nás je nejdůležitější eh, zavést eh, určitou transparentnost do těchto nástrojů, protože pokud zde nebude existovat transparentnost, tak eh, bych mohly nadále pokračovat transakce nepřehledné, to nesmíme dopustit, proto musíme mít jasná pravidla. Naším cílem je to, abychom v rámci závazku v G20 závazku EU, aby to byly závazky, které splníme. Hmm, pravděpodobně to řešení bude podobné jako to, které přijali Spojené státy americké. Potřebujeme obecný přístup k této problematice a my bychom, chtěli, my bychom chtěli eh, předložit tyto mechanismy v březnu a v květnu finalizovat tyto dohody v oblasti transakcí burzovních i transakcí typu OTC. Pan Karas. Rád bych požádal, abyste ještě jednou přeformuloval otázku ohledně toho ochranného deštníku. A pokud jde o bankovní daň, tam bych odpověděl velice stručně. Některé země nebo řešení některých zemí řešení tohoto problému, pokud jde o bankovní transakce. Já samozřejmě znám tu situaci nejlépe v mé zemi, v Maďarsku. U nás například v Maďarsku neexistuje žádný rozdíl mezi tím, zda jsou to zahraniční banky nebo banky s domácím kapitálem. V tomto ohledu neděláme žádný rozdíl. V Maďarsku tato bankovní daň se aplikuje na všechny společnosti, které jsou aktivní ve finančním sektoru, ať už jsou to nějaké finanční společnosti, banky nebo pojišťovny, čili stejným způsobem. A jelikož největší banka u nás je v, v, vlastně na maďarským kapitálem, tak samozřejmě, že ta přináší největší finanční prostředky v tomto ohledu, ale ještě jednou zdůraznuju, že u nás neděláme žádný rozdíl, pokud jde o vlastnictví či vlastnické podíly v těchto finančních institucích. Pane Karasi, byl byste tak laskáva a ještě jednou zopakoval tu otázku, která se dotýkala eh, toho ochranného dešníku. Já, abychom se, můžeme se vrátit ještě k této otázce. Ano, to, co jsem chtěl do toho otázkou eh, chtěl jsem, chtěl jsem se zeptat eh, ohledně rozhodnutí prohloubení tohoto mechanismu, který byl údajně předložen v pondělí, pokud jde o tento ochranný mechanismus, ochranný dešník. Nedomníváte si, že to je něco, co by se nemělo řešit na eh, mezivládní úrovni? Igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor... Eh, Děkuji. Nyní jsem to pochopil. ECOFIN i jiné instituce spolupracují na vytvoření tohoto mechanismu, stabilizačního mechanismu, tak abychom měli určitý trvalý mechanismus k dispozici ovšem Zatím eh, jsme v rámci Ekofinu nedospěli k nějakému rozhodnutí, ani pokud vím, tak ani Evropský parlament, čili my se zúčastňujeme těchto jednání, přicházíme s našimi názory, ovšem zatím je to mezivládní záležitost. A pan Juncker za eurozónu, bude mít za eurozónu možnost inic, určité iniciativy, to znamená, ano, v rámci Ekofinu se tomu věnujeme, myslíme si, že je to nesmírně závažná záležitost. Pokud je o naše priority, ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, mělo by to být vyřešeno na základě mezivládního rozhodnutí. Situace, kterou jste popsali, je nám známa. Máme zde desetiprocentní nezaměstnanost, neustále se zvyšující státní zadlužení a v důsledku toho nízký růst. Scénáře jsou známé. Chceme samozřejmě tento trend změnit, co se nám asi nepovede v rámci následujících šesti měsíců, ovšem mm, postupem času prostřednictvím stabilizačního mechanismu nebo jiných legislativních návrhů, které by nám mohly pomoci zvrátit tento trend. Já osobně si myslím, že i přesto, že zde máme problémy, které jsou společné problémy, kterým čelíme v rámci všech 27 členských států, země eurozóny rovněž čelí podobným problémům. Ovšem velice často jsou zde konkrétní řešení, která by mohla být aplikována, čili u takových obecnějších eh, problémů není vždycky možné aplikovat eh, jedno jediné řešení. Do konce března bychom chtěli přijít s určitými doporučeními, která budou šitá na míru pro všechny členské státy. Budeme diskutovat národní programy reform, které budou relevantní pro konkrétní členské země pro řešení společných problémů. My nejsme členem eurozóny, Maďarsko není členem eurozóny, ale i v rámci Evropské unie. O tom musíme hovořit, protože pokud chceme se chceme postavit ehm, asijským nebo americkým konkurentům, tak víme, že naše společné problémy jsou právě v oblasti růstu, tvorby pracovních míst, 65% zaměstnanost například v Evropě, zatímco ve Spojených státech 75% na azijské země, v Číně například je to 85%, čili zde v Evropské unii musíme teda čelit stejným problémům, se kterým se potýkáme společně. To znamená slabý růst, vysoká zadluženost a nízká zaměstnanost. což je propojeno s vysokou nezaměstnaností, čili jsou to společné problémy a pro tyto společné problémy se musíme snažit nalézt řešení šité na míru v rámci národních programů strukturálních reform. Nedomnívám se ovšem, že by tyto programy strukturálních reform měly být připraveny nebo mm, rozpracovány na základě nějakého jediného řešení, protože Evropa má mnoho stránek, mnoho aspektů a právě proto potřebujeme různorodý přístup k těmto společným problémům. A nyní Keynes. Soukromý sektor reagoval rychleji na krizi, reakce tohoto sektoru byla rychlejší o 6 až 9 měsíců. To znamená, jakmile dojde k růstu, mělo by dojít eh, k zlepšení čísel v této oblasti jakmile dojde k snížení státních dluhů, samozřejmě, že poté ten dopad na čísla v oblasti nezaměstnanosti nebudou tak okamžitá, protože ve veřejném sektoru většinou ta reakce je pomalejší reakce na tuto situaci. My jsme v poslední době samozřejmě pracovali na těchto mechanismech, jak už se o tom zmínil Keynes, musíme v dobrých eh, časech eh, připravovat rezervy. A kdyby se nám, my už jsme vlastně od roku 1991 mohli na tom pracovat, protože to, to byla mm, ta dekáda poté, která nás čekala, ta opravdu velice kvalitní dekáda eh, pro euro. Mm, mohli jsme budovat rezervy a mm, soukromý veřejný sektor by na tom měl mnohem lépe, pokud by se nám to bylo v tom období povedlo. Ještě jednou děkuji za všechny dotazy. Jsem ministrem financí v Maďarsku, tak jsem možná trošku podjatý, protože před deseti lety jsme v Maďarsku měli velice úspěšný plán národního rozvoje. A úspěšní jsme byli, protože jsme umožnili určité manévrovací pole, malé a střední velké podniky mohly volně dýchat, měly k dispozici subvence, mohly investovat, mohly vytvářet pracovní místa, protože 70 pracovních míst v soukromém sektoru v Maďarsku je právě vytvořeno díky malým a středně velkým podnikům. Proto se domnívám, že strategie pro rok 2020 Eh, stanoví správné cíle. Například právě to zvyšování zaměstnanosti, vzdělanost, eh, kterou bychom měli podporovat. No. Toto je rovněž součástí sečeného plánu, protože to souhlasí s naším plánem národního rozvoje. Děkuji. Děkuji eh, vám za to, že jste dokázal odpovědět na 14 eh, různých otázek. Těšíme se na to, že se s vámi znovu setkáme, což bude ke konci předsednictví. Nepochybně eh, nemůžeme upírat eh, maďarskému předsednictví to, že se snaží setkávat na vysoké úrovni a s nadšením se těšíme na spolupráci s vámi a přejeme vám hodně štěstí. Pan ministr, děkuji vám za přijetí. Uh, Máme teď jen několika minutovou pauzičku, eh, abychom se mohli rozloučit s panem ministrem a posléze budeme pokračovat. Okay, if you could settle down because, uh... Dámy a pánové, prosím, zajměte místa, abychom nestráceli čas a mohli se dát do následující rozpravy. Máme tu ještě šest zpráv, o kterých je třeba diskutovat eh, ohledně balíčku pro hospodářské řízení. Prosím, usaďte se. We'll be having a joint debate on agenda items 4, 5, 6. Máme tady společně, společnou diskuzi mm, pro body 4 až 8. A nejdříve budou hovořit zpravodajové, nejdříve paní Wortmankol, pan Fejo, tedy paní Ferreira, paní Gular, Haglund a následující poslední devátý bod také paní Ford, takže všechny najednou budeme probírat. E, vynikající už zde máme všechny tedy usazené. A předávám vám slovo, paní Wortmann-Kohl. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že za všechny zpravodaje můžu říci, že jsme se těšili na tuto chvíli, kdy se poprvé veřejně budeme zabývat u nás na výboru návrhem zprávy. Připravili jsme ty zprávy v dobré spolupráci. Um, hodně jsme se scházeli a na těchto schůzích jsme diskutovali mezi sebou o tom, jaké stanovisko by měl zaujmout parlament, jak nejlépe je vyjádřit. A my chceme spolupracovat nadále otevřeně a konstruktivně nejen se eh, zpravodají nebo spoluzpravodají, ale také s poslanci v našem výboru, protože je zapotřebí, abychom vypracovali skutečně silné stanovisko, eh, se kterým pak můžeme přestoupit před radu a komisi. Nejde jen o jeden z nejdůležitějších legislativních balíčků, balíčků eh, v té za naše funkční období v parlamentu, ale to také poprvé, kdy my jako Evropský parlament můžeme jednat jako spolulegislátor eh, u eh, těchto šesti zpráv. Zaujali jsme společný postup k, post- k tomu, jak budeme postupovat dál. Tyto eh, návrhy by skutečně měly být chápány jako balíček. Parlament tedy se nezabývá jen kolegislativními zprávami, ale jde nám o to, abychom využili eh, této chvíle k vyjednávání, což samozřejmě může začít teprve poté, co se dohodneme u nás ve výboru, a poté, co si stanovíme další kroky. Už při eh, diskuzi s maďarským eh, ministrem jsme hovořili o tom, že je třeba, nebo chtěli bychom ukončit tento balíček do června, ale záleží také na postoji rady zda budou otevření velkým, důležitým tématům, tématům, která jsou důležitá pro parlament, protože jen za takových podmínek můžeme dosáhnout skutečně eh, dokončení těchto materiálů. V červnu jako zpravodajové jsme našli společný základ eh, pro ta klíčová témata, ale současně jsme také rozpracovávali ta téma dál, témata dál, eh, aby E, náš e, postup tedy mohl být dál převeden do různých legislativních návrhů. Já bych chtěla osvětlit čtyři z těchto společných postupů a také způsob, jakým já jsem se mm, zabývala e, tedy svým vlastním tématem v mé zprávě. Za prvé, potřebujeme více komunitární metody, potřebujeme silnou úlohu pro Evropskou komisi v celém tomto postupu, abychom předešli Eh, možnému politickému handlování eh, mezi členskými eh, státy a jednání takovéhoto typu na Evropské radě. Víme, k čemu docházelo za poslední léta, takže potřebujeme více komunitární metody. Ve své zprávě jsem se zaměřila také na to, abychom po abychom využívali kvalifikované většiny, hlasování kvalifikovanou většinou už v samotném procesu, aby tam byla Eh, abychom tedy preventivně takto mohli eh, zasahovat. A také najdete v té zprávě určité eh, dva bloky nástrojů pro Evropskou komisi, které se týkají rané fáze působení a daného postupu. Jedná se o to, když mají členské státy posílat zpět eh, zprávy o tom, jak se jim daří plnit střednědobé a dlouhodobé cíle a v takovýchto situacích někdy se odlišují od těch pravidel. Potřebujeme také dohled nad statistikami a všechny tyto prvky jsem chtěla zohlednit ve své zprávě. Chtěla jsem zdůraznit především, že třeba jednat preventivně, abychom předešli sankcím. Proto je třeba mít silnou prevenci, být připraveni od začátku, aby pak nebylo tak eh, bolestné, eh, nebo nedocházelo k bolestným krokům už eh, ve chvíli, kdy dojde k nějakému nadměrnému zadlužení nebo deficitu. A třetí bod, o kterém bych chtěla hovořit, je tomto balíčku chceme dosáhnout růstu a zaměstnanosti pro naše občany. Proto potřebujeme posilovat konkurenceschopnost členských států a také sociální stabilitu. K tomu, jako základ všeho, potřebujeme udržitelné politiky ohledně zadlužení i deficitu. A to už jsem rozpracovala ve své zprávě. Ale to je všechno je třeba doprovázet silným makroekonomickým dohledem a také silným řízením v rámci Evropské strategie 2020. A víme, že v, právě v tomto bodě máme ještě velké slabiny. Abychom skutečně toto všechno mohli posílit, Víme mm, tedy, že tímto posílením budeme také předcházet závažným problémům. Takže aby se nám to podařilo, začlenila jsem do své zprávy také evropský semestr do legislativního textu. Nejen proto, abych zajistila úsilí členských států e, zaměřené na posilování a prosazování cílů zdravých veřejných financí a ekonomického cíle, ale také proto, abychom lépe rozpracovali úlohu jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů v této oblasti. Jedná se tedy do dohled, eh, který se netýká jen tedy paktu růstu a stability, ale makroekonomických záležitostí jako takových. Nejedná se jen o Evropský parlament, ale také národní parlamenty by měly mít svou úlohu v tomto procesu a měla by zde být určitá úloha pro sociální partnery to bychom též měli zajistit, což všechno najdete v mé zprávě. Čtvrtý bod. Je zapotřebí posilovat sociální, tedy vlastnictví, stotožnění se, přijatí zodpovědnosti. Hospodářské řízení je otázkou obecné zodpovědnosti členských států, společné zodpovědnosti členských států a parlamentu. Teď se hovoří spíš o administrativních postupech, o tom, jak ty programy vytvořit, jak vytvořit konvergenční programy, národní programy, ty se, rozes, ty se posílají do Bruselu na jedné straně. Eh, členské státy začínají eh, provádět své rozpočtové postupy v parlamentu a eh, pokaždé to není příkladem koherentnosti ve své zprávě jsem se proto zaměřila na to, že že ehm, Výka, tyto výkazy, tyto, no, ta, mm, tyto statistiky a, a zpět posílené e, údaje by měly být e, otevřenější, měly by být také e, podrobné diskuzi v národních parlamentech a v členských státech. Cílem Eh, je, aby cel, celý tento balíček týkající se růstu stability byl zakořeněný v národním vnitrostátním právu. Myslím, že úsilí členských států by mělo se zlepšit, no, by být tedy lépe zajištěno. Je jasné, že tato témata jsou Eh, popsána v legislativním textu, takže zapotřebí dalších tedy diskuzí ne zde v Evropském parlamentu, je třeba jít dál. Jedním z klíčových eh, bodů prevence ve střednědobých rozpočtových máme v rozpočtových střednědobých cílech. O tom jsme hodně diskutovali, také jsme hovořili o obezřetnostní politice a vytváření tedy eh, obezřetnosti fiskální politiky. Já jsem otevřená dalším diskuzím ohledně vyjasnění eh, tohoto pojmu a podmínek, protože důležité je, aby členské státy eh, se přizpůsobovaly v určitých termínech eh, střednědobým horizontům to e, není nějaká, nějaká univerzálně daná hodnota. Tato, tyto hodnoty musí přizpůsobeny členským státům. Také jsem zdůrazňovala v textu, že nám nejde jen o úroveň zadlužení a e, stanovení tedy e, to, té úrovně zadlužení, ale také o udržitelnost financování členských státech. Eh, další otázka se týká Evropské centrální banky. Členské státy mají v této směrnici hodně prostoru na to, aby neplnili kritéria pro deficit a zadlužení. Já jsem ten prostor omezila, Já jsem eh, ale ohledně o limitování tohoto prostoru eh, se rozhodla, že eh, by měly mít členské státy určitou vůli a možnost zhodnotit svou vlastní vnitrostátní situaci. Takže by možná divergence mohla být přijat, více tedy přijímána. Dalším tématem k diskuzi je, jak se zabývat eh, úvahou investicí členských států. I v eh, této souvislosti jsem ponechala mm, text od komise. Evropská komise už prohlašuje ve svém textu, že definování těch, eh, těch úprav se zaměřuje na velké strukturální reformy, tak aby dlouhodobě došlo k šetření a navýšení potenciálu pro růst a aby tedy došlo k ověřitelnému eh, dopadu na veřejné eh, finance. Důležité je, abychom toto všechno my také brali v potaz, Protože jsem tedy ponechala původní text od komise. A dále ještě k diskuzi ponechám i mm, ostatní tedy z mé zprávy, eh, to je z mé strany mm, všechno. Ještě na závěr bych chtěla říct, že jsem se zaměřila na to legislativní balíček, nicméně uvědomujeme si, že to je jen jedna eh, kostička z celé té stavebnice návrhů, eh, jimiž musíme bojovat proti stávající krizi. Například je tu otázka mechanismu na řešení krizí, a e, jsou tu návrhy, které vycházejí z komise a zaměřují se na e, e, řešení krizi, takže to je další pole působnosti. Nám jde o to, abychom tedy vhodně zařadili do celé této architektury náš balíček. Děkuji vám a těším se na diskuzi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pan Fejo. Sharon, eu queria começar por neste momento. Především bych chtěl poděkovat sekretariátu za pomoc. Což mi tedy umožnilo, abych vám teď mohl lépe eh, odprezentovat zprávu, kterou jsme eh, sestavili. Těchto šest zpráv jako celek mají značný význam právě v tuto chvíli, kterou prožívá Evropská unie. V tuto chvíli je totiž zapotřebí, abychom našli institucionální mechanismy zaměřené nejen na vyřešení této krize, ale abychom byli schopni čelit i budoucím možným krizím. Tato zpráva, kterou jsem se zabýval já, se týká hmm, urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném eh, schodku, tedy těch korekčních mechanismů. Eh, tato zpráva se omezuje na to, co ji umožňuje eh, smlouva a smlouva nám neponechává příšného prostoru pro sekundární legislativu. Máme tu kritérium dluhu, a to je třeba řešit eh, operativněji. A tímto způsobem eh, také nahlížet eh, k možnosti o urychlení a vyjasnění postupu přeměrného schodku je důležité, abychom se zabývali nejen deficitem v členských státech, ale i zadlužení. Hlavní směry, na které se zaměřují, ty, ty změny, které navrhují, je pravidlo snižování eh, zadluženosti. Na původní návrh komise eh, uvádí, aby snižování až na ten limit 65 byl proveden eh, dvacetinami ročně návrh, který já jsem předložil, je tedy se stejným cílem, ale trochu jinak. Jedná se o dvacetinu eh, v, v průměru tří let. Jsem si jistý, že tento návrh je kontroverzní a že povede k diskuzím. Už u nás eh, v skupině zpravodajů my jsme o tom diskutovali. Někdo si přál jiné eh, pravidlo, jiní zase chtěli, aby to pravidlo bylo přísnější než to, které uvedla na začátku komise. A ten druhý prvek, o kterém jsem se chtěl zmínit eh, ohledně této zprávy, tak to je eh, zkracování lhůt. Já jsem navrhl zkrácení termínů ohledně informací, jež mají poskytovat eh, členské státy, ohledně těch pravidel, které musí aplikovat. A to proto, že mm, teď eh, se jedná o korekci situace a je tedy třeba snížit na minimum eh, čas, časovou lhůtu, ve kterých se státy nacházejí v potížích. A proto tedy navrhujeme, aby také ty sankce, které mají být eh, placeny, aby tedy nezatěžovaly ty státy, které se nacházejí v pardon, aby tyto prostředky nešly do nějak, nějakým jiným státům, ale aby vznikl v takový fond solidarity Eh, do něž by tyto peníze plynuly. A třetí téma, u spor... další spornou otázkou je eh, nezohledňovat náklady na penzijní reformy související s postupem pro nadměrný deficit. Eh, diskuzi jsme vedli už mezi zpravodaji. Někdo se domnívá, že eh, další náklady by neměly být započítávány do postupu pro nadměrný eh, schodek. Nicméně já se držím původního návrhu komise. Tato zpráva také zdůrazňuje, že zapotřebí, aby Evropský parlament hrál silnější úlohu mé zprávě se proto hovoří o větších eh, veřejných diskuzích a o tom, že náš výbor, tedy příslušný výbor v Evropském eh, parlamentem, umožňoval eh, členskému státu vystoupit. Tedy, aby Evropský parlament měl možnost požádat členský stát, aby vystoupil před naším výborem s cílem zvýšit vzájemné porozumění Jde nám o to, abychom co možná nejvíce tedy snižovali zadlužení podle toho pravidla jedné dvacetiny. A e, pak tedy druhým prvkem, který je zde velice důležitý, je, jak započítávat či nezapočítávat náklady na penzijní reformy. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že toto vše je jen jednou součástí celého postupu, který se týká hospodářského řízení. My teď hovoříme o pravidlech eh, paktu růstu a stability, eh, tam, kde se jedná o jakousi nevyrovnanost makroekonomickou. Toto téma je nesmírně důležité. Jde nám o to, aby v hospodářské eh, řízení, abychom nestráceli z, mm, z našeho pohledu ten celek, například tu projekt těch obligací, eh, který už přednesl předseda komise, nebo diskuze, která se již odehrála v naší skupině šesti zpravodajů, prostřednictvím také několika slyšení, a která též souvisí tady s těmi euroobligacemi na celé této otázce se ještě všechny politické skupiny neschodly. A já si myslím, že důležité je, abychom eh, směřovali k situaci, kdy se nám bude dařit lépe institucionalizovat, tak abychom byli schopni poskytovat politické odpovědi na ekonomické problémy. Možná, že eh, do posud se hodně rozvíjela ekonomická unie, ale ne tak eh, unie politická. Teď je zapotřebí, aby byla posílena úloha Evropské komise, aby Evropský parlament byl více parlamentem. A to tak, aby mohl doprovázet eh, celou řadu strukturálních reformech prováděných v členských státech, eh, proto aby také pakt růstu byl i paktem pakt eh, stability byl skutečně také paktem růstu. Několik států ještě neprovedlo patřičné strukturální reformy, aby zjistili růst ve svých eh, ekonomikách. A na závěr chci ještě říct si dvě poslední věci. Evropský parlament, a jsem tomu velmi rád, je aktivní právě na, této, na tomto poli. Jako instituce už se vyjádřila prostřednictvím zprávy, která už byla eh, vydána. Nyní se zabýváme dalšími šesti zprávami, takže nechápu, proč eh, Rada v některých svých výrocích eh, nehovoří také o stanoviscích parlamentu. Nicméně doufám, že v následujícím postupu se všechno toto změní a také doufám, že bude možné diskutovat o těchto šesti zprávách v jednom balíčku. Jedná se o čtyři spolurozhodování, dvě další nejsou ve spolurozhodovacím postupu. Zásadní však je, abychom ode dneška až do konce tohoto postupu, doufáme, že to bude v létě, aby tedy v této době byla vedena globální diskuze o všech šesti zprávách. Děkuji vám a rád si vyslechnu příspěvky kolegů. Thank you very much, um, Elisa. Děkuji, Eliza. Mnohokrát děkuji. Já jsem zpravodajka pro makroekonomické nerovnováhy. Vzhledem na to, co řekli předchozí řečníci, bych chtěla zmínit, že legislativní balíček, který předložila komise 29. září, je velice důležitým balíčkem. To je bez jakýchkoliv pochyb. Existuje zde snaha zlepšit fungování Evropy a jednotné měny. Velkou výzvou pro nás v této oblasti je zajistit rovnováhu mezi udržitelnou fiskální disciplínou a zdravými veřejnými financemi na straně jedné a na druhé straně je třeba zajistit konzistentnost mezi těmito cíly a cílem podpořit hospodářský růst, zaměstnanost a konvergenci mezi členskými státy. Tyto dvě cesty, tyto dva směry musí být eh, kombinované ve strategii Evropské unie. Politická skupina, ke které náležím, je druhou největší politickou skupinou v tomto parlamentu. A tato skupina souhlasí, že bude spolupracovat s ostatními politickými skupinami, aby jsme dosáhli eh, společné schody. Palíček, o kterém v současné době hovoříme, bude mít ale smysl pouze tehdy, pokud bude řádně implementován a především teprve poté, kdy bude obsahovat další věci. A palíček o zprávě ekonomických záležitostí nemůže pouze penalizovat, postihovat a porušování pravidel. Musí zde být také mechanismus solidarity, který umožní eurozóně, aby řádně fungovala. To je důvod, proč euroobligace a Evropský měnový fond, a který eh, bude vycházet eh, z metody společenství, nikoli z eh, vládní metody, jsou důležitými věcmi. Dále je zásadní dimenze růstu a zaměstnanosti, stejně tak jako dimenze územní a sociální soudržnosti. Něco takového nemůže být omezeno pouze na vágní formulace. Pakt musí fungovat takovým způsobem, a bude udržitelný jenom tehdy, pokud umožní, aby současně existoval růst a konvergence. A aby k tomu mohlo dojít a během procesu nalezání rovnováhy v oblasti veřejných financí. To je důvod, proč je zásadní dostat se do další dimenze, a snažit se, snažit se nalézt rovnováhu mezi cíly ehm, strategie EU 2020 a paktu. My chceme zajistit, aby práce zpravodajů a práce politických skupin vedla k tomu, že budeme mít eh, silný postoj jako Evropský parlament, protože jsme si plně vědomi toho, že evropští občané očekávají od Evropského parlamentu, že bude reagovat tímto způsobem na největší eh, sociálně ekonomickou krizi od té doby, co existuje Evropa a také od té doby, co byla vytvořena společná měna. Jsme tedy odhodláni zajistit, aby tato reforma dosáhla odpovídajících výsledků a chceme také zajistit, aby těchto šest legislativních návrhů bylo konzistentních. Už se nám podařilo, jak řekli předchozí řečníci, dosáhnout určité konvergence a budeme v tomto směru pracovat i nadále. Chceme rozšířit ten počet témat, na kterých se shodneme. Už jsme se shodli na tom, že je potřeba posílit demokratickou legitimitu tím, že zahrneme další zainteresované strany tím, že do věci budou zahrnuty národní parlamenty a Evropský parlament. Je důležité, aby se v paktu hovořilo také o zaměstnanosti a růstu. Zároveň je důležité soustředit se na otázku evropského semestru. Já jsem byla ráda, když jsem slyšela, že předchozí řečníci potvrdili, že otevřenost v některých otázkách, které jsou pro nás důležité, jako je otázka dluhu a deficitu, Otevřenost této oblasti je podstatná. Nemyslíme si, že by zde měl být automatický mechanismus. Měl by zde být určitý mechanismus vyjednávání s členskými státy, což eh, odpovídá střednědobým cílům. Eh, cíl eh, schodku a zadluženosti by neměl představovat absolutní hodnotu, nějakou abstraktní hodnotu. Jsme také velice rádi, když vidíme, že zde existuje vůle zabývat se otázkou obezřetnostní politiky, což je způsob, jak dosáhnout trvale udržitelných financí. A třetí bod. Sociální investice, jako jsou penzijní reformy, Penzijní reformy jsou sociální investice, ale některé další reformy nikoli. Nicméně je nutné provádět investice například do nových technologií. Doufáme, že práce, kterou zde provádíme, povede k větší konvergenci v rámci EU. Pokud jde o eh, ten text o makroekonomické nerovnováze specificky, je to jediný nástroj v tomto současném balíčku, který nám umožňuje zabývat se preventivními zásahy. To znamená, že se zde nezabýváme pouze krátkodobou nerovnováhou, která může vznikat možná po dobu několika let, jedná se o takzvané bubliny. Ale můžeme se zde zabývat díky tomuto návrhu také strukturální nerovnováhou. Pokud takováto nerovnováha trvá několik let, může vést ke strukturálním problémům. A to potom zdůrazní eh, rozdíly eh, v rámci EU, především v rámci eurozóny. Eh, toho jsme byli svědky v posledních letech. To je kontext, v rámci kterého musíme se zabývat otázkem přenosu některých kroků do jiných zemí politika v jedné zemi může mít vliv na politiku v ostatních zemích, stejně tak jako na politiku EU. A srovnávací tabulky, které zde eh, vypracováváme, nemohou vzniknout bez aktivního zapojení parlamentu. A zároveň tyto tabulky si vyžadují úzkou spolupráci a koordinaci mezi parlamentem, radou a komisí. Je třeba zamyslet se nad tím, jak je nejlepší způsob najít ukazatele pro vnitřní nerovnováhu, stejně tak jako pro vnější nerovnováhu. A zároveň podívat se na ukazatele, které by se mohly používat ve střednědobém a, krátko, a dlouhodobém výhledu. A něco, co tedy přesahuje ty krátkodobé numerické ukazatele. Ukazatele, které jsou střednědobé a dlouhodobé, jsou ukazatele, které budeme muset ještě definovat. Já se domnívám, že ta srovnávací tabulka by ale neměla být interpretována eh, nějak automaticky. Mělo by to být spíše jakési varování. A já se také domnívám, že je důležité, abychom, eh, aby se konaly eh, mise na místě, aby tak vznikl eh, pravidelný dialog mezi komisí a členskými státy a aby včas byly odhaleny zásadní problémy. A zároveň by tak bylo možné najít cesty, jak tyto problémy napravit. A tyto mise by měly být normálním postupem. Nemělo by to být něco, co by se konalo pouze v období krize. Zároveň a jsme se zpravodajem, který se zabývá a postihy, dosáhli schody. Já bych chtěla v této oblasti jednu věc e, zdůraznit. V této oblasti je zcela zásadní, aby postihy byly uvalovány za to, že někdo nechce jednat, ne za to, že nemůže jednat. Makroekonomické analýzy jsou velice složité a je někdy těžké identifikovat eh, příčiny nerovnováhy v některých zemích. A poslední věc, kterou bych chtěla říci, je velice důležité, aby tato srovnávací tabulka makroekonomické nerovnováhy šla ruku v ruce s prací, která byla odvedena v oblasti dohledu a v oblasti Evropské rady pro systémová rizika. Uvolnil se zde velký potenciál, nebo existuje zde velký potenciál, který by měly tyto nové instituce využívat. To poté povede a k efektivní prevenci nerovnováhy a bublin na trzích. Chtěla bych na závěr říci, že všechny tyto věci budou mít smysl pouze tehdy, pokud budou propojeny s tou další dimenzí, s dimenzí zaměstnanosti a e, růstu. Komise na této dimenzi pracuje. Děkuji, Sylvie. Děkuji, Sharon. Ráda bych poděkovala všem kolegům. Já si myslím, že se zaznělo mnoho kvalitních záležitostí ze strany kolegů, kolegyň a já sdílím jejich pocity v této oblasti, pokud jde o tu skutečnost, že se nám opravdu, že jsme se snažili spolupracovat a opravdu chceme požádat všechny vás, aby se, abyste se na to dívali jakožto na práci z celé naší skupiny, celého našeho výboru, nejednotlivců. Myslím si, že je to veliká zodpovědnost. Je to vlastně poprvé, co Evropský parlament má možnost být spoluzákonodácem této oblasti, pokud je o pakt růstu a stability, která, jak víte, tak samozřejmě v 97. jsme to diskutovali, v roce 2007 parlament rovněž věnoval, čili je to opravdu určitý politický signál, politický signál, snažili jsme se přijít s určitými názory, které bychom chtěli prosadit na radě. Pokud se nám to nepovede, tak v podstatě na tom ztratíme všichni. Myslím si, že v podstatě není nějaká jiná možnost, abychom, řekněme, z toho vybírali jenom některé části. To si myslím, že by bylo opravdu velice krátko, krátkozraké. Myslím si, že je důležité, abychom našim občanům vyslali jasný signál. Já nejsem naivní, ovšem vidíme, že krize poukázala jasně na to, že v eurozóně nefungují některé záležitosti a právě proto bychom je měli nějakým způsobem napravit. Pokud jde o konvergenci, o tom jsme před chvíličkou hovořili, samozřejmě já souhlasím s tím, co bylo řečeno, před chvíličkou Korin už se o tom zmínila, lepší prevenci prevence, to je důležité, já hovořím i o sankcích, ten můj text samozřejmě, pokud bychom ho neaplikovali, tak by se nám nikdy nepovedlo vyhrát v této oblasti, musíme v podstatě opravdu se snažit společným způsobem to řešit a nejenom penalizovat. ale je to zadlužení, deficity, to jsou další věci, které už v textu máme zahrnuty. Kolega už o tom hovořil, trochu jsme to podcenili, tuto záležitost. Samozřejmě, že není možné se dostat z této situace nad něho zadlužení tímto způsobem. Já jsem otevřená všem diskusím v tomto ohledu, protože Evropě. Potřebujeme opravdu nalézt všechny možnosti určité rovnováhy, to znamená inteligentním způsobem postupovat, samozřejmě nestrácet zřetele, kázeň a tak dále. Elisa a její text hovoří o nerovnováhách makroekonomického charakteru, všech těch případech, které jsou s tím propojeny. To je velice důležité, protože vlastně poprvé budeme mít k dispozici tyto nástroje, které jsou opravdu základními nástroji. Nejde pouze o Mm, veřejné zadlužení, deficity v této oblasti. Vidíme velice jasně, že některé země v důsledku krize vidí obrovské, eh, obrovské zadlužení v privátním sektoru, soukromé zadlužení a v podstatě je to všechno propojeno. Nesmíme na to zapomínat, protože v rámci našeho systému Mm, dochází spíše k divergenci a ne konvergenci. Právě proto bychom se měli dívat na všechny tyto vývoje, na tento vývoj ekonomického charakteru, ty takzvané spillovers. Měli bychom opravdu se zabývat tím společně, protože asi deset let zde už máme společnou měnu a všichni jaksi v podstatě se dívali pouze na svůj vlastní dvoreček a ne na to, co se děje někde jinde. Ovšem, toto už prostě takto nefunguje a právě proto v parlamentu máme konečně možnost nějakým způsobem pokročit v této oblasti společným způsobem. Další záležitost, která je pro nás důležitá, která je důležitá i pro naše občany, které se, které, kteří nás poslouchají eh, na webstreamu, je právě ta role Evropského parlamentu. To znamená nejenom dokázat, že jsme tam a že máme větší pravomoce, ale zároveň prokázat, že pokud budeme serióznější, pokud jde o kontroly v oblasti veřejných financí a měli bychom takto postupovat, to znamená, pokud skutečně k tomu přistupujeme seriózně, musíme mít určité kontroly všech těchto nerovnomách, které by zde mohly zasáhnout takové důležité sektory, jako je důchod nebo eh, mzdy nebo platební bilance. Zároveň potřebujeme, aby opravdu zde byl demokratický přístup k celé záležitosti, protože já si myslím, že zde v současné době byla spíše taková, řekněme, nezájem například na straně, na straně rady, kde se zabývali spíše svými národními zájmy, interními zájmy, došlo k určitému, k určitému smlouvání a tak dále. Ovšem já si myslím, že je důležité tomu dodat určitou transparenci, určitou demokracii a právě v tomto ohledu by mohl par- parlament dosáhnout velikého pokroku. Je zde kromě těch oblastí, na které bychom měli pracovat ještě tvrději. Jsou to citlivé záležitosti, delikátní záležitosti, například ochrana investic, o tom se zmínili všichni zpravodajové, to znamená, jak uchránit růst, zaměstnanost v eurozóně. Toto je důvod, který z mého mm, hlediska právě vyvolává otázky v oblasti toho mm, opatrného přístupu. Já už jsem o tom hovořila skoro. Já přece si myslím, že bychom neměli našim občanům říkat, že musíme postupovat pouze opatrně. To přece není jenom o tom, aby jsme zde mm, tímto způsobem neustále se trestali a tak dále, abychom byli nějakou zátěží pro svět. Ano, je to dobré řízení, ovšem nesmíme odrazovat investice, protože v posledních letech si myslím, že právě Evropa, jak si byla, mm, mm, že nás předběhly jiné sektory, především pokud je o investice do špičkových technologií, nebo už se o tom zmínila i Eliza, například v oblasti vzdělání vzdělávání a tak dále. Další záležitost, kterou bych já osobně ráda viděla v tomto balíčku, ten text není moc takový přitažlivý, hovoří se zde pouze o sankcích, bohužel jsou potřebné, to je jasné ovšem. Měli bychom se na to podívat s určitou, s určitou perspektivou, mm, jakou jakým způsobem přece kde nebo v jakých odvětvích můžeme motivovat eh, lidské zdroje pouze nějakými eh, sankcemi či penalizací. To přece není možné. Právě proto bych chtěla opravdu otevřít tu možnost pobídek, toho, čeho bychom mohli dosáhnout společným postupem, tak abychom, ale zároveň abychom respektovali kázeň v této oblasti, abychom dosáhli těchto cílů. To znamená, musí tam být určitá motivace a nejenom strach z určitých sankcí. Tím způsobem se nikdy těmto cílům nedopracujeme. Například eurobondy, ve Financial Times se o tom neustále hovoří, prezident eh, eurozóny hovořil i s německou makléřkou a proto si myslím, že bychom měli my ve Evropském parlamentu prodiskutovat všechny možnosti. Obracím se na kolegy, kolegyně, které, kteří jsou zatím zdrženliví, já to chápu, ovšem jde právě o to, aby demokracie převzala zodpovědnost za, tyto, za tuto problematiku. A uvidíme, jak se nám to povede. Měli jsme tuto zprávu už v polovině v polovině prosince, ovšem nevěděli jsme, jakým způsobem bude, bude eh, rada reagovat. My už někde na konci na konci září komise eh, změnila eh, zprávu v této oblasti, ovšem hovořilo se především o reformě o reformě smlouvy. Ta rozpráva postupovala velice rychle, ovšem já skutečně nevím, proč by parlament neměl uvažovat o všech těchto otázkách. Jednak posílit kázeň, disciplínu, měli jsme v tomto ohledu několik slyšení, eh, proběhla v několika výborech, například i u nás v Ekonu. Hovořili jsme o eurobondech, to je určitá rovněž pobytka k větší kázni a tak dále. To znamená různé typy obligací v tomto ohledu. Já osobně jsem otevřená různým názorům, mm, argumentům, které by mohly zlepšit tento text, který je prozatím velice takového indikativního charakteru. Je zde ještě několik záležitostí, které jsou pro mě důležité. Udělit Evropě Euro, eurozóně určitou globální dimenzi. A to si myslím, že jsme mohli vidět určitý pozitivní aspekt v poslední době a to byly první, první eurobondy, které byly vydány v tomto ohledu. V prosinci, v listopadu tam mm, bo, bohužel, bohužel došlo k tomu, že eh, Evropa ekonomicky ztratila určitý, eh, určitou atraktivitu. Politicky jsme ovšem velice stabilní nebo relativně stabilní eh, zónou a právě proto by euro mělo hrát roli, kterou od něj očekáváme. To znamená určitou globální roli. Poslední záležitost je umožnit PSE v těchto obtížných podmínkách přijímat rozhodnutí, která jsou kontroverzní, ale zároveň odvážná. Samozřejmě věci nejsou černobílé, to, co ovšem provedli v posledním roce, v tom období krize, to bylo velice dobré. A to znamená, že skutečně by měli mít dostatečné nástroje, které by v tomto období jim pomohly reagovat vhodným způsobem. Dále, která je pro mě rovněž zásadní je, že nejde pouze o ekonomické aspekty. Komise samozřejmě se snaží um, rozdělit jednotlivé oblasti, to znamená zpráva ekonomické záležitosti, strategie pro rok 2020, obnova vnitřního trhu. To jsou záležitosti, které se nás dotýkají všech. Musíme si zachovat určitý společný pohled, Alespoň toto je způsob, který bychom si přáli spolupracovat nebo pokračovat. Kolegové už se o tom zmínili. Všichni jsme vám k dispozici v tomto ohledu. To znamená, pokud jde o pozměňovací návrhy, chceme vám naslouchat. Samozřejmě i maďarskému předsednictví doufáme, že bude bránit stanovisko Evropského parlamentu. Pokud jde o harmonogramy, se snažíme, abychom to dokončili do června. To je velice ambiciozní. samozřejmě nechci z toho nějak ustupovat, ovšem musíme opravdu se snažit o konvergenci v rámci jednotlivých pracovních skupin, pokud jde o jednotlivé diskuze, které nás čekají i v následujících týdnech, protože pokud tomu tak nebude, tak to bude problém, protože Task Force už jak víme, víme, jaká je situace, eh, kolega už o tom hovořil, ráda bohužel nevzala v potaz v rámci zprávy eh, paní Berešové nebo eh, Fejen všechny naše názory v potaz. Děkuji za pozornost. Uh, thank you. Um... Děkuji. Jako další Karl, potom Vicky. Stinoví zpravodajové, kteří chtějí hovořit. Prosím, řekněte, kdo to jste, protože to mám velice dlouhý seznam. Okay, we're going to be in real trouble. Right, Carl. To bychom tak nestihli. Eh, Karl? Děkuji, paní eh, předsed... předsedající. Já bych chtěl nejdříve poděkovat eh, kolegům za vynikající spolupráci také sekretariátu a také zejména eh, Karin za vedení všech těch společných schůzí, což bylo velice důležité pro nás všechny obecně. Myslím, že nikdy to nemůžeme přehnat eh, s tím, když budeme říkat, jak důležitý tento balíček sám o sobě je. Je jasné, že sám tu krizi nevyřeší, ale může nám pomoci jak teď, tak v budoucnosti a proto je velice důležité, abychom si to uvědomovali. Je důležité, abychom měli, abychom znovu obnovili důvěru v evropskou měnu, abychom takto mohli potom také mm, silně vystupovat na trhu. Takže ten balíček opravdu má ambiciózní cíl a také ambiciózní lhuty. Co se týče mé zprávy, kterou jsem se zabýval tedy já a která souvisí se zprávou eh, od paní Ferreiry, Je tu velice zajímavá nová část. Velice obtížný makroekonomický e, část a mm, já se tím rád zabývám a doufám, že budeme úspěšní. Důležité je, aby Evropská unie opravdu měla makroekonomický e, dohled. Je to pro nás nové území, abych to tak vyjádřil, takže se měli obtížný úkol, abychom definovali, eh, co bude, ne, jak bude vypadat eh, tento makroekonomický dohled, jaké budou případné sankce, aby ten mechanismus byl spravedlivý a podobně. Jsem si jistý, že velký kus práce už jsme vykonali mezi eh, zpravodaji, aby ten balíček dobře fungoval. A jsem přesvědčen, že kolegové budou Eh, budou velice nápomocní k tomu, aby ta makroekonomická část, makroekonomický dohled dobře fungoval. Je důležité eh, také, abychom se zamysleli, co by bylo možnou alternativou. To byly by mnohem horší než makroekonomický dohled. Proto je tedy zapotřebí, abychom měli takový systém, který je tedy důvěrohodný, aby dobře fungoval. Jak už jsem se zmínil, už se jsme spolupracovali Eh, se zpravodaji. Mm, paní Ferreirou se spolupracovala a náš postup se zaměřoval na to, že členské státy, který se dotýká, které mají možné tedy makroekonomické eh, nevyrovnanosti, tak je třeba jim ukázat takový směr, aby eh, se dokázali vymanit z těchto nevyrovnaných nebo nevyvážených eh, situací a aby nedošlo tedy ke skutečnému problému a posléze přelití problému někam dál. Snažili jsme se tedy popsat to, jak má vypadat takový systém, ve kterém země budou pozbuzovány k tomu, aby eh, sami přijímali opravná opatření, pokud nebudou plnit pravidla. To ještě tedy předtím, než přijdou nějaké sankce. To je velice důležité, protože to byla celá řada nerozumění ohledně sankcí, byla slyšet i v médiích. Také jsme usilovali o to, aby tento systém byl jaksi automatičtější. Eh, s ohledem na spolupráci s radou. Pakt eh, růstu a stability musí být revidováno v souvislosti s tím, že některé členské státy mají potíže, potřebujeme prostě takový systém, který je dostatečně automatický, eh, že pokud tedy k něčemu dojde, takže bude možné jednat. A to je velice eh, důležité. Je důležité i to, aby možné eh, pokuty za neplnění pravidel byly patřičně přísné. Já jsem navrhoval, abychom vytvořili eh, takový žebříček pokut. A také jsme dosáhli širokého koncenzu ohledně toho, jaké země mají potíže s falsifikáty, nebo jak postupovat vůči zemím, které eh, mají nějaké eh, podvody nebo falsifikaci statistik. A současně eh, jsme se zabývali tím, jak jim pomoci ohledně této situace a jak, jak se zachovat v případě sankcí. Vím, že pan Fejo se zabývá hodně právě otázkou pokud. Bylo by možné, jak už o tom hovořil eh, pan Fejo, eh, někdo považuje za chytré, aby peníze, které se vybrou na pokutách, se daly mm, těm mm, zemím, které jsou vzornější. Ale, ale mnohem lepší je začlenit nebo eh, nechat přitezu ISF. Myslím tedy, že se nám práce docela daří eh, a těším se na diskutování eh, s kolegy eh, ohledně pozměňovacích návrhů. Stínoví zpravodajové už byli mm, velice aktivní. A cílem je, abychom po parlamentu dosáhli co možná nejširšího koncensu, abychom měli jasné stanovisko za parlament a mohli takto jednat co možná nejjasněji s radou. Děkuji vám. Vicky. Já se také budu snažit být eh, stručná. A důležité je, abychom opravdu měli, eh, abychom hovořili transparentně ohledně těchto témat eh, s veřejností. Musíme si na to správně najít čas. Já se zabývám národními rozpočtovými rámci. A jde nám o to, aby ty programy měly rozpočtové priority. Cílem je v tomto balíčku, že eh, je třeba zjistit, je, do jaké míry rozpočtový rámec eh, ovlivňuje obsah rozpočtu a členské státy, eh, které toto měly zohledněné, lépe dodržel pak růstu a stability, takže to byl tedy udržitelnější pohled z jejich strany. Není to zpráva, která by byla vedená ve spolurozhodování, ale já jsem chtěla spolupracovat eh, s kolegy, se stínovým zpravodaj, eh, tak, abychom mohli dojít nějakého koncenzu, širokého koncenzu. Také jsem eh, hodně poslouchala kolegy, kteří uh, hovořili o tom, že bychom mohli jít dálny za eurozónu. Hlavní pro nás bylo zaměřit se na transparentnost. Transparentnost je jako srdce všeho. Neměli bychom však zapomínat ani na to, jak delikátní je toto téma. Uh, rozpočet, národní rozpočet byl vždy exkluzivní doménou národních parlamentů, tedy vnitrostátních orgánů. Musíme tedy ukázat, že skutečně respektujeme vnitrostátní eh, politiku, rozpočtovou politiku, suverenitu státních orgánů. Pět hlavních bodů. Je tu tedy transparentnost nejen ohledně dluhu, ale i e, souvisejících e, záležitostí. Musíte mít jasné priority e, pro vaše výdaje, je zapotřebí učit určité prognózy. A potom tu je otázka nezávislé fiskální instituce. Je třeba mít jasná fiskální pravidla, musí se monitorovat jejich dodržování. Je třeba také aby tato fiskální pravidla byla vnitrostátně numerická a především v eurozóně je toto důležité, aby členské státy dokázaly lépe plnit pakt růstu a stability. Je důležité si uvědomovat, že různé země mají různé povinnosti eh, v rámci paktu růstu a stability. Za čtvrté to je nezávislý dohled, eh, zejména tedy u těch fisk, eh, fiskálních institucí Žádáme členské státy, aby byly co nejtransparentnější eh, v rámci poskové informací o evropském semestru, tak měli bychom o tom diskutovat v rámci evropského rozpočtu, protože je zde provázenost mezi evropským rozpočtem a národními eh, rozpočty, proto bych tedy ocenil nebo oceňovali bychom rozpo- eh, takovou transparentnost na obou stranách. Komise má své tedy prognózy Klíčovou věcí je opět eh, transparentnost. Je zapotřebí, aby zde byla eh, transparentnost v metodice a ve způsobech připravování eh, prognóz, protože komise může překladat své návrhy členským státům na základě svých prognóz. Nicméně ty členské státy by měly v určitém časovém rámci mít možnost také předložit své vlastní prognózy a nasléchat komisi i jiným a někdy může být zdravé, že eh, ty prognózy se od sebe eh, liší. Je ale třeba, aby eh, členské státy mm, tedy mohly tímto způsobem jednat a před, mm, ty prognózy členských států, aby byly předkládány skutečně komisi. A aby byly také zohledňovány, zohledňovány v rámci prognozy Evropské komise eh, v eurozóně. Eh, fiskální instituce by si měly vyjmenovat eh, osvědčené praxe, jak už tomu bylo například v případě Švédska, Nizozemí a podobně. Je, je opravdu vhodné, aby se nezávislé instituce podívaly na jednotlivé rozpočty hmm, Text komise navrhuje, aby eh, osvědčená praxe byla využívána k udržování tedy eh, rozpočtové eh, disciplíny. Také by mělo být jasné, že mnoho členských států už úplně plní věč, většinu doporučení v dané oblasti a Evropská komise nedoporučuje, aby vznikaly tedy další legislativní akty pokud mají členské státy už patřičné postupy eh, zakotvené. Kolegové říkají, že v rámci eurozóny eh, by bylo zapotřebí přijmout eh, zvláštní legislativu pro patřičnou směrnici. Pak je to otázka dlouhodobých investic, které by měly být chápány jako něco jiného než mm, další, tedy zdroje zadloženosti. Eh, jaké eh, další výdaje by měly být začleněny do toho, do zadlužnosti či nikoli, eh, oddělení například kapitálových investic a příjmů. Takže souhlasím s Karin, ale tento mm, bod je víceméně pokryt. Pak to ohledně makroekonomické vyváženosti bychom také bychom měli mít jasno, pak je tu věc um, směného kurzu. A hodně se hovořilo o, dol, o dalších uh, možných pravomocích v případě nouze pro komisi. A víme, že takováto věc byla velice citlivým bodem v tom balíčku ohledě finančního dohledu, takže se těším na vaše další komentáře. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k obecné diskusi. Máme zde přinejmenším sedm stínových zpravodajů, kteří, se, kteří požádali o slovo. A máme ještě přinejmenším osm dalších a máme méně než hodinu času. Takže času nemáme dost, tím jsem si v podstatě jistá. Takže musíme se pokusit nalézt nějaký další čas na pokračování příště, ano, budeme zača- začínat příště zpravodaji. První eh, je Filip, vím, že jsi mnohonásobný stínový zpravodaj, ale prosím měj na paměti to, že je nás zde více. Kdo chce mluvit? Chápu to. Eh, zpráva ekonomických záležitostí je nástroj, cílem je eh, hospodářská konvergence. Víme, že bez toho nemůžeme mít měrovou unii a konec měnové unie by eh, znamenal konec EU eh, e a to eh, je něco, co nechceme. Z tohoto důvodu potřebujeme posílit společnou zprávu ekonomických záležitostí a mít cílené nástroje. V šesti zprávách je celá řada věcí, na kterých se shodneme. Já se budu soustředit kvůli času na šest věcí, kde jsou spory. A první je cesta konvergence. Diago to zmenši, zmínil. Mám na mysli snižování Eh, dluhu o jednu dvacetinu ročně. Eh, to je stejná míra pro všechny. Já si myslím, že to možná není správné. Eh, v některých případech je to příliš volné, v některých případech je to příliš přísné. Například pro Řecko by to znamenalo, že 10 HDP. Víme, že by to že je to něco nereálného. Pokud se podíváme na současnou situaci, více než 20 členských států by bylo předmětem postupu pro nadměrný schodek. Úsporná opatření a mají multiplikační efekt a to znamená, že se dostáváme, že posilujeme negativní růst a to ubližuje evropské ekonomice. A jenom si přeštěte eh, finanční noviny a eh, dozvíte se to. Pokud jde o nástroj proti makroekonomické nerovnováze, to je zcela zásadní nástroj. Pokud se podíváte na španělský a jirský případ, a tyto případy neměly e, nic dočinění se špatným chováním vlády, ale se špatným chováním soukromého sektoru. Víte, že nemáme e, socialistickou ekonomiku, to znamená, že moc vlád, aby eh, bojovali proti bublinám, je omezená není nulová, ale je omezená. Takže trestat vlády za něco, co nemohou skutečně kontrolovat, je možná něco, co je trochu divné. Pokud je o bubliny, ECD, ECB měla více pravomocí, aby je kontrolovala než členské státy. Čtvrtý bod. Sankce, to už jste zaznělo, jsou procyklické. Je to hůl, není to cukr. A my nechceme motivovat eh, lidi jenom holí, jak řekla Silví. Já si myslím, že eurobondy jsou eh, součástí určitého řešení, ale cesta je ještě dlouhá. Opět, eh, jedna velikost pro všechny, to je problematické. Je třeba zajistit, aby tyto sankce byly přiměřené. Dále, kvůli metodě společenství je zde zvýšená pravomoc pro komisi. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že komise je politický orgán, není to neutrální orgán. A e, poukazuje na to i e, výroční e, průzkum týkající se růstu. Poukazuje se na to, že je potřeba reformovat trh práce, že je třeba kontrolovat veřejné výdaje a tak dále. Nehovíře se zde o nutnosti konvergence, o nutnosti investic pro budoucnost a je třeba nečekat na to, až eh, si uděláme ve svých francích a pořádek. A všechny generální ředitelství ehm, by měla být eh, zahrnuta. Nejde zde pouze o generální ředitelství ECFIN, nicméně generální ředitelství ECFIN eh, je hlavním generálním ředitelstvím v, u tohoto legislativního návrhu. Takže to byly zásadní body, které jsem chtěl zmínit. A chtěl bych říct, že tento celý balíček, a, že pro celý tento balíček je zásadní jedna věc. Nemáme evropskou vládu a tak potřebujeme pravidla, která ji nahradí. Nicméně takovéto východisko je špatné, protože není možné nahradit nějakou evropskou vládu. Společnou vládu potřebujeme pro Evropskou měnovou unii. Samotná pravidla e, nebudou fungovat. Ukázalo se, že nefungují a my si stále myslíme, že e, pravidla nahradí to, co skutečně potřebujeme. Já si myslím, že my jako Evropský parlament bychom se neměli vzdát té myšlenky, že bychom měli jít o, rok, o krok dále, než to, co Triše obezřetně nazývá rozpočtovou federaci. Já si myslím, že to je skutečně směr, kterým bychom se měli vydat. Děkuji ostatním zpravodajům za eh, jejich přístup. Eh, je zajímavé, že v eh, tomto týmu jsem genderovou menšinou. Existují zde některé politické rozpory, rozdíly, ale budeme se snažit pracovat konstruktivně, abychom dosáhli vyrovnaného výsledku. Mnohokrát děkuji, nyní seznam řečníků, abych eh, zajistila, že jsem na nikoho nezapomněla. Takže stínový zpravodajové. Jose Garcia Magallo, who's filling in for Mendes de Vigo, Mr. Dorfman, Edward Cicluna, Mr. Chuntis, Liam Huangok and Mr. Karins. Then we go to the... Poté ti, kteří nejsou stínoví řečníci, já. Mark, Mr. Bokros, Pervenche Beres, Astrid Lulling, um, Sven Giegold. Um, anybody else? Ještě někdo další? Nikoli, takže Dirk. Děkuji, paní předsedkyně. Obecně já podporuji balíček zprávy ekonomických záležitostí. Já si myslím, že takováto zpráva je nutná. A abychom napravili to, kde eh, pakt stabilita růstu nestačil. Ale abych navázala na to, co řekla paní Gulár o eh, dohledu nad eh, rozpočty, je zde jedna věc, která je podstatná, to jsou eurobondy. Já si myslím, že návrh je zde ale úplně mimo, protože se zde tato zpráva vztahuje na naprosto jiná témata. Hovoří se zde o eurobundech, což je jenom jiné slovo pro eurodluhy. Není přece možné konsolidovat rozpočty tím, že vytvoříme další dluhy. Já se domnívám, že celá tato věc byla se, sepsána s ohledem na ducha Spinelliho. Já se toho výboru často účastním, takže si uvědomuji, jaký jazyk se tam používá ale já si myslím, že je špatné, abychom to zahrnovali do balíčku, protože tím ten balíček ohrozíme. Nebudou existovat eurobondy, pokud s tím Německo nebude souhlasit. Tím jsem si naprosto jistý. A mě by zajímalo, co si o tom myslí eh, tady kolega. Eh, pan Klinc, protože jeho strana za dva měsíce bude čelit tvrdým eh, volbám. A pokud budete prosazovat eurobondy, budete mít problém. A to samé platí pro paní Voltman Kohl. Eh, CD, nevidím tady někoho z CDU, ti už utekli. A eh, takže pokud budeme hovořit o eurobondech v rámci tohoto balíčku, tento balíček ohrozíme. Já bych eh, chtěla požádat zpravodajku, aby přepsala tu zprávu, aby v ní nebyly ty eurobondy. A o tom můžeme napsat zprávu z vlastní iniciativy, ale nemělo by to být v tomto balíčku v rámci eh, rozpočtu pro rok 2001 každý předložil nějaké své přehnané návrhy a poté je musel stáhnout, tak jak se stahovala mexická armáda. Já se domnívám, že eh, pokud budou eurobondy v tomto návrhu, nebudu ho moci podpořit. Děkuji, další je Udo. Vážení kolegové a kolegyně, komise měla velkou příležitost tímto balíčkem, protože ve všech evropských institucích, včetně Evropského parlamentu, se lidé domnívali, že po těchto třech velkých krizích, po světové finanční krizi, po ekonomické krizi a po krizi dluhů v Evropě, jedná se tedy především o krizi přebírání dluhu soukromých bank, že po těchto krizích budeme ochotni učinit další krok směrem a k k silnější zprávě na evropské úrovni směrem ke společným evropským postupům a směrem ke společným postupům, procesům, které povedou ke společné zprávě ekonomických záležitostí. Tento balíček ale tyto ambice nesplňuje. Tento balíček mohl být předložen také bez krize, protože z něj dýchá duch lidí, kteří stejně chtěli eh, něco napsat už dříve, tak to teď zkrátka napsali. Eh, to je duch, základ tohoto balíčku. Bohužel tento balíček eh, je zmeškaná příležitost, musíme ho vylepšit, protože jinak nedojde ke zlepšení Evropské zprávy ekonomických záležitostí. Rozhodující věc jsou schodky. Nejsou zde ale žádné myšlenky, týkající se toho, že bychom společně z krize mohli vyrůst, že bychom tady podporovali hospodářský růst. Mně tento hospodářský růst chybí ve všech návrzích Evropské komise. Paní Gulár, chtěl bych vám říci, že nejde jenom o to, jak udržet investice. Máme celou řadu států, kde musíme investovat více proto, abychom měli v budoucnosti šanci. Paní Fortman Kohl zahrnula do své argumentace strukturální nedorozumění. Já, se, já si myslím, že nemůžeme pouze jenom opakovat to stejné o strukturálních reformách. To známe, strukturální reformy sem, strukturální reformy tam, ty nemohou být nikdy špatné. Ale zásadní je zde otázka, jak rozumně investovat pro to, abychom v budoucnosti měli dostatečný hospodářský růst a dostali se z dluhu. To je naprosto zásadní spodný bod a aniž bychom ho vyřešili v tomto výboru nedostanete většinu, kterou potřebujete. Budeme také hovořit o tom, jak je třeba chovat se s ohledem na hospodářský cyklus. Eh, hospodářský cyklus člověk musí umět číst. Není možné eh, navrhnout nějaký balíček, který bude naprosto imunní proti hospodářskému cyklu je třeba zohlednit to, v jaké části hospodářského cyklu se nacházíme. To musí být v balíčku zohledněno. Potřebujeme také chytré vládnutí a chytré jednání. To není to stejné jako automatické reakce inteligence a automatičnost to není to stejné. Automatismus je automatická reakce nějakého stroje na určitou situaci. E, naproti tomu inteligentní jednání je odpovědné jednání, které zohledňuje specifika dané situace. A to je něco, co mi chybí e, v návrzích. E, dále se zde dotečně nehovoří o daňových příjmech, které by nám mohly pomoci dostat se z krize nemůžeme hovořit pouze o jedné straně o výdajích. Zároveň se musíme podívat na automatické stabilizátory, které hrají v evropském hospodářství velice eh, důležitou eh, roli. Ehm, zhoršování sociální situace není eh, řešení. Musíme hovořit o ekonomické nerovnováze. Ti, kteří mohou investovat, musí investovat proto, aby eurozóna mohla fungovat. To musíme lidem jasně vysvětlit. Pan Epping ehm, má rád eh, vtipy týkající se německé situace, ale eh, to, jestli člověk jedná správně na úrovni Evropy, to se neměří tím, eh, jaký má člověk úspěch na komunální úrovni ve volbách. Je třeba nemít strach vždy jenom z regionálních voleb a z prohly v regionálních volbách. Je třeba někdy jednat zkrátka s ohledem na evropské zájmy. Já se domnívám, že Máme zde dobré předpoklady, pokud jde o to, co chceme. Ano, chceme se dohodnout, ale ještě se nám to nepovedlo. Moje politická skupina bude jednoznačně konstruktivní, ale v každém případě chceme předložit pozměňovací návrhy, které přijdou s určitými alternativami. Děkuji za pozornost. Děkuji, Josefe. Děkuji za slovo. Já se pokusím rovněž o stručnost. První záležitost. Hovoříme zde o ekonomice, ale především rovněž o politice. Když se podíváme na to, co se děje na trzích, jakmile se dověděli, že tento mechanismus stability bude spíše flexibilnější, že dojde k um, navýšení jednotlivých stropních hodnot. Viděli jste reakci, která následovala, nebo se můžeme podívat na rozpravu, která zde probíhala. Všichni se snažíme nějakým způsobem interpretovat jednotlivá prohlášení, mm, deklarace a tak dále. To znamená, všichni se snažíme nějakým způsobem podívat se na to, jak bude vypadat vývoj do budoucna. Pokud jde o tento balíček, mnoho věcí, mnoho věcí proběhlo od té doby, co byl tento balíček předložen. Musíme se Musíme si to všichni uvědomit, jinak samozřejmě budeme zaostávat, to znamená evropský semestr nebo dočasný mechanismus pro záchranu, pro banky, eurobondy. Musíme se podívat na to, jakým způsobem bude reagovat Evropská centrální banka, protože vidíme, že v současné době skupuje veřejné dluhy, to znamená, že nějakým způsobem se snaží zachránit trhy. Ovšem na druhé straně zde vidíme určitá varování. Varování mm, pan Triše by možná tímto způsobem mohl dostat i Evropskou centrální banku do velice negativní situace. Čili na všechny tyto aspekty nesmíme zapomínat. Politická reakce ze strany vlád na jednotlivé návrhy, na návrh, který se dotýká evropského semestru. Vidíme, že asi dojde ke snížení postihů. A zároveň bude zásadní zvážit to, zda některé části státních dluhů by mohly být pokryty eurobondy. To znamená, že ten mechanismus pro stabilitu, evropský mechanismus je základní záležitostí když byl poprvé oznámen, tak se předpokládalo, že začne fungovat v roce 2013, že by mohl vytvořit určité diskonty pro soukromé investory, určité slevy, což je ve své podstatě atraktivní myšlenka. Pan Triše hovořil o tom, že zatímco to samozřejmě znamenalo určitou přitažlivost, určitou intelektuální přitažlivost, tak to zároveň posílilo nebo určitým způsobem zdůraznilo problémy Irska. A v podstatě pouze v roce 2004 jsme aplikovali takové škrty opravdu zásadním způsobem, například v Argentíně. To znamená, že poprvé to bylo vyzkoušeno v Argentíně a v podstatě ten výsledek nebyl až příliš zajímavý. To znamená, že bychom měli opravdu velice opatrně postupovat, když hovoříme o možnosti využití eurobondu tímto směrem, protože je to spojeno s určitými špatnými následky. Zároveň bychom se měli podívat na mechanismus dohledu. Snažíme se posílit tento mechanismus rozpočtového dohledu, snažíme se určitým způsobem stanovit úroveň zadlužení, veřejného zadlužení, která by mohla být pokryta. To znamená, cokoliv, co by překročilo tuto hranici, by muselo být pokryto nebo muselo být, na to by museli eh, reagovat národní vlády. Zároveň je zde princip určité fiskální obezřetnosti, zásada této obezřetnosti, která by mohla rovněž být využívána jako vhodný mechanismus, vhodný princip, který by aplikovali ty členské země, které se snaží, které se snaží nebo které jsou součástí eurozóny. A zároveň je zde otázka definice veřejného zadlužení, veřejného dluhu. Snažíme se o stanovení určitých rozumných úrovní to znamená um, ty členské státy, které by splnily kritéria v rámci daného semestru, ty by v podstatě byly pokryty uh, těmito euroobligacemi. Ovšem text si myslím nejednoznačným způsobem hovoří o tom, jakým způsobem by tento, jakým způsobem by Evropský měnový fond fungoval, nebo jaká by byla jeho role. Jeho rolí by bylo přicházet s, emicem, s emisemi eurobondů a zároveň aplikace postihu na straně nebo aplikace postihu proti těm členským státům, které by neplnily tyto kritéria. To znamená, že potřebuje eh, stálý trvalý mechanismus eh, stability a zároveň podle mého názoru určitého, určité Evropské ministerstvo financí které by zajistilo likviditu trhu, podobně jako to vidíme ve Spojených státech amerických. To znamená centrální banka, která, se, která je schopná reagovat tímto způsobem, která je schopná aktivním způsobem zasáhnout do této problematiky. Čili já mám pocit, že vysíláme určitý signál um, naší veřejnosti, to znamená, že aplikujeme rozpočtovou kázeň, ale zároveň podporujeme růst. Ovšem ta čísla, která jsou zde zmíněna, uh, Eh, jsou podle mého názoru nesmírně zajímavá, protože pokud bychom chtěli znásobit finanční prostředky, které máme k dispozici, tak bychom potřebovali určitý plán evropských financí, určitého investování, podobně jako tomu bylo v eh, případě Marshallova plánu, to znamená v rozsahu Mezinárodního měnového fondu, taková čísla. Proto si myslím, že bychom se měli podívat na celou problematiku komplexně a podívat se i na politické cíle, na společné politické cíle, zda teda se budeme snažit postupovat samostatně, každá země, nebo se snažit o určitou společnou ochranu, to znamená určitý přístup eh, nejenom, nejenom cukru, ale i byče. To znamená, samozřejmě, že ten cukr to je velice úspěšná metoda, ovšem nezapomíná ani na druhou stránku mince. Děkujeme, pan Dofman. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik stručných eh, připomínek makroekonomické nerovnováze. Nástroj boje proti nerovnováze je nový nástroj a je to nástroj, eh, u kterého bychom se měli poučit z minulosti. Znamená to, že kontrole makroekonomické nerovnováhy je úkol exekutivy, tedy komise. A v tomto smyslu se mi zdá ten návrh, který komise předložila, dobrým návrhem. A také ta obrácená kvalifikovaná většina je podle mého názoru v této souvislosti správná. My zde v parlamentu jsme eh, spolu zákonodárce, spolu rozhodujeme a nesmíme stát v pozadí. Myslím si, že máme minimálně stejnou úlohu jako rada. A to současný návrh nezaručuje, že budu mít stejný postoj jako rada a proto se domnívám, že musíme jako parlament provést některé změny v návrhu. Domnívám se, že komise musí mít dostatečnou flexibilitu pro to, aby stanovila makroekonomická kritéria v té srovnávací tabulce. A parlament by ale měl spolu rozhodovat i o těchto ukazatelích a kritériích. Musíme si být ale vědomi toho, že potřebujeme mít systém, který umožní, že tyto ukazatele budou moci být adaptovány podle současných potřeb. Já souhlasím s předchozími řečníky v tom, že potřebujeme kontrolu makroekonomické nerovnováhy a že toto kontrola musí zohlednit a růst a zaměstnanost. Na to nesmíme zapomínat. Na druhé straně ale růst a pracovní místa nesmí být výmluvou pro státy a proto, aby vytvářely obrovskou makroekonomickou nerovnováhu. A některé státy, když se na ně podíváme, eh, pro nás představují určité obavy, protože vidíme, že se snaží o růst a zaměstnanost v posledních letech, ale bohužel se ukazuje, že tento růst nebyl udržitelný a že ta pracovní místa také nepomohla, protože se později opět ztratila. Já souhlasím s předchozími řečníky v tom, že ten systém musí mít určitou, určitý výchovný účinek, nesmí jenom trestat. Já si myslím, že ten návrh komise zahrnuje celou řadu dobrých věcí, například pokud, a souhlasím s tím, co jste zahněl, zaznělo ohledně trestu postihu. A pokud jde o eurozónu a státy mimo eurozónu, já si myslím, že hospodářská konvergence ve státech eurozóny musí být silnější než v rámci celé EU. A Státy mimo eurozónu mají v hospodářské politice určité možnosti navíc, které nemají státy eurozóny. Myslím si, že proto eh, hodnocení makroekonomické nerovnováhy by mělo být rozdílné u státu eurozóny a u státu mimo eurozónu. Děkuji. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Samozřejmě, že pro všech šest zpravodajů to nebyla jednoduchá záležitost, jednoduchá práce. Já jsem se zúčastnil několika schůzek Snažili jsme se dosáhnout nějaké konzistence v rámci všech těch šesti zpráv. Samozřejmě, že i ten harmonogram byl velice těsný, čili nebylo to jednoduché. Máme zde mnoho duplikací. Nyní vidíme zde, když se podíváte na všechny tyto zprávy, dochází, vidíme, že je tam, že je tam mnoho věci, které se opakují. Já bych navrhoval to, aby některé ty odstavce, které se dotýkají stejné tematiky v rámci těchto šesti zpráv, že bychom se měli snažit o, řekněme, takový stručnější, jasnější odstavec, um, pokud řekněme, mm, některé z nich nejsou tak výřečné jako v jiných zprávách, tak bychom prostě využili ty, které jsou podle našeho názoru kvalitnější, aby se to nezopakovalo. To je můj názor. Ovšem, myslím, že se zde zúrazňuje především prevence a ne řešení krize. A to je podle mého názoru problém, protože se nacházíme v krizovém období a snažíme se nějakým způsobem překonat tuto krizi. Není to jednoduché, ovšem bylo by to jednodušší, kdybychom si řekli, pokud se nám vede dobře, jakým způsobem bychom mohli předejít krizi a poté až se zabývat sankcemi, čím jsou, složit, čím jsou přísnější, tím, jsou odrazují, tím víc se teda odradí a tak dále. Čili když ovšem se dostaneme do krizové situace, tak zjišťujeme, že, že tyto, tato, tyto sankce jsou příliš přísné. Protože které, které v podstatě ty sankce byly nej, nejúčinnější. Spíše mm, to byla reakce trhu, která odradila, to znamená ten tlak mezi jednotlivými hráči, protože pokud budeme mít příliš přísné sankce, a budeme se poté snažit i nějakým způsobem komplikovanými administrativními či politickými postupy zjednodušit. Možná by bylo mnohem lepší nemít taková, takové přísné sankce už na samotném počátku. A další záležitost je role těch států, které nejsou součástí eurozóny jak si jsou v takovém limbu, protože řekněme ty, které už dva roky jsou součástí mechanismu ERM2 například, já jsem to zase neviděl, Ehm, já si nepamatuji, možná to někde v těch zprávách, já ovšem nepamatuji si, kdyby to tam bylo. A proto bychom se měli rozhodnout, jak by tento mechanismus fungoval. Možná bez sankcí, možná nějaká, nějaký odkaz na ty členské státy, které už jsou součástí RM2, protože všechny, kromě dvou asi zemí, mm, mají v rámci svých závazků účast na eurozóně. To znamená, že bychom se měli snažit o to, aby se stali součástí eurozóny a co bychom jim mohli nabídnout. Zásadní je snížit, snížit zadluženost, dostat se z krize, to je ta slavná um, poučka, to znamená um, rovnováha, která je v plusu a mm, růst musí být eh, vyšší než eh, úrokové sazby a poté samozřejmě je to eh, snižování zadlužení. Ovšem to je právě ten zásadní problém, protože my se snažíme ten, tu primární rovnováhu dosáhnout především pomocí balíčků, které jsou omezující, které zatím nebo alespoň na základě většiny studií, které jsem měl k dispozici vidět, poukazuje na to, že v podstatě tento přístup um, zamezil nebo snížil růst, růstovou kapacitu jednotlivých zemí. Můžeme se na to podívat z dlouhodobě, hlediska samozřejmě všem ty zkušenosti, které máme k dispozici. Ekonomové tvrdí, že tento přístup byl negativ, nebo měl negativní následky Irsko, eh, Řecko v důsledku těchto úsporných balíčků. A právě proto odlužování a bondy a obligace a ten trvalý mechanismus stability by měl umožnit to, aby ta úroveň um, uh, úrokových sazeb byla opravdu nízká, pokud jde o úrokové sazby, které jsou k dispozici pro jednotlivé uh, členské státy, pro jednotlivé vlády, aby mohly opravdu uh, být schopnými. Pokud jde o eurobondy, samozřejmě, že se musíme podívat na tu možnost, protože paralelně bude probíhat i pravděpodobně možnost úpravy, úpravy smluv ohledně eh, toho permanentního mechanismu pro stabilitu. Já mm, jsem se na to podíval, zatím ne nějak rozsáhle, všem vidím, že je to velice restriktivní a pravděpodobně se to nebude aplikovat na všechny členské země eurozóny, především ne na ty malé, to znamená Malta, Kypr nebo, eh, nebo Estonsko protože samozřejmě vidíme, že tento mechanismus by se musel aplikovat, kdyby došlo k problému, to znamená, když členské státy teda do toho uh, přispívají, ovšem nebyli by schopni z toho těžit, pokud by um, se to nedotýkalo přímo eurozóny. Dále je to mechanismus určitého monitoringu, zda je to součástí komise nebo nezávislý mechanismus jakým způsobem eh, dojde k dohledu v oblasti eh, eh, euro, euro mm, nebo ty možnosti bailoutu, to znamená záchrany bank a tak dále. To si myslím, že, že je velice důležité především s ohledem na ten trvalý mechanismus stability v takovém období krize, v jakém se nacházíme. Děkuji, říká paní předsedající. Ano, pokud jde o smlouvu nebo to, jak to bude vypadat, to konkrétní znění, to znamená to ohrožení eurozóny a tak dále. To si myslím, že je záležitost, která, kterou bychom měli ještě objasnit, protože tam to není úplně jasné. Pan Šuntis je dalším řečníkem. Děkuji. Pane, paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych se chtěla vyjádřit eh, k některým z těchto zpráv, takže eh, to, na co já se zaměřím, je eh, především snaha zpravodajů, která je velice poctivá, o nalezení souhlasu a já teď chci ale hovořit obecně o hospodářském řízení. Už jsme o tom hovořili několikrát, ale my jsme proti něčemu takovému. Jsem přesvědčení, že pokud eh, budou přijaty závěry komise, pokud tedy přijmeme to, tu skutečnost, že pokud budeme mít striktnější pakt růstu a stability, tak přejdeme krizím a pokud eh, mechanismus eh, vypracujeme takový mechanismus, kterým se makroekonomicky budeme snažit tomuto bránit, tak budeme špatným směrem. A přehlédli bychom eh, možnost správně se ponaučit z této krize. Měli bychom přijmout správné závěry, nikoli ty eh, špatné. Teď bychom neměli si nechat utéct takovou příležitost, abychom se poučili ze situace. Měli bychom se alespoň zaměřit na to, jak situace řešit, jak jim předcházet, než vytvoříme takovýto eh, balíček. A teď abych to vysvětlil. Tento balíček eh, má zpřísnit rámec, ve kterém se bude provádět hospodářská politika. Tento balíček, který bude používán v takových situacích, eh, kdy bude zapotřebí podle tedy záměru, tohoto balíčku vynakládat nátlak na zemi, na určitou zemi, aby radikálně změnila svou hospodářskou politiku. A všechny tyto otázky pak zaplatí pracující, protože oni eh, budou tedy finálními eh, eh, pláci těchto opatření. Proč? Snižování zadlužení a deficitu. Proč se dělá? Kvůli tedy přísnějšímu paktu růstu a stability a za takové situace dojde k tomu, co už jsme viděli v určitých případech u paktu růstu a stability. Došlo k tomu, že vznikl určitý deficit, ale zároveň byl i růst a Eh, došlo k problémy, problémům se zaměstnaností. To byl taky ten problém s paktem růstu a stability a s Lisabonem. Budeme tedy pokračovat dál eh, v té iluzi, která už se neosvědčila. Nemůžeme toto všechno mít dohromady. Za druhé, ať tak či onak Evropská komise, a v tomto případě i tedy zpravodaj, chce zavést sankce. A někdy si úplně neuvědomuje, že se jedná o procyklický charakter e, u těchto sankcí. že spíše než vyřešit situaci, může ještě ji zhoršit. A teď k mechanismu e, vyrovnanosti oproti tedy těm nevyrovnanostem, k níž může dojít. Jsou určité nevyvážnosti, kterým třeba čelit. Když se podíváme na všechna tato kritéria, indikátory, jako je obchodní bilance a e, podobně, vzhledem k tomu, že to nemohou ovlivnit členské státy a jejich vlády, tak už jsme to zažili například v Irsku. Říká se, že zapotřebí provést například eh, reformy u sociálního zabezpečení a u dalších oblastí. Nicméně myslím, že na základě mých slov vidíte, jakým směrem se ubírají eh, tyto eh, pokusy. Můžeme o tom dále diskutovat, můžeme mluvit o e, Evropském měnovém fondu, dobře, ale to raději v jiném e, rámci. Můžeme o to probírat, ale nikoli jako náhradu Mezinárodního měnového fondu. E, je třeba uvažovat tedy takto i o fondu stability, protože ten mechanismus podpory, který máme, je hodně drahý. Takže k čemu může vést celý tento balíček? Nevím, jestli je to úplně jasné. Má to být největší eh, politická institucionální restrukturalizace, k níž eh, eh by mělo tedy dojít. Taková ještě žádná nebyla. A může se stát, že se tedy změní úplně všechno. Takováto restrukturalizace bude natolik radikální, že to, co doposud máme v Evropské unii, už nebude existovat. Realita se v budoucnosti úplně změní. A teď, pokud dovolíte, eh, zmíním se o dilematu. Může dojít k tomu, že se nepoučíme ze eh, situace, nepřijmeme správná ponaučení z krize. Ale my jsme také spolu zodpovědní, eh, jsme kolegislátoři bude to eh, bude to tedy mm, prohloubení Evropské unie, nebo to spíše bude rána z milosti, tento náš balíček pro Evropskou unii? A proto eh, spojeným úsilím zpravodaje všech ostatních bychom se měli snažit eh, tento text nebo tyto texty tak zdokonalit, aby naše stanovisko jako Evropského parlamentu bylo správné. Pokud Evropský parlament na sebe vezme tu zodpovědnost, že se postaví za tak rozsáhlé změny, eh, tak eh, to může mít velice závažný dopad. Oui, mes chers collègues. Děkuji, eh, vážení kolegové. Já tedy poruším ten konsensus mezi konzervativci a liberály, který se zde ozývá bojujeme. Říká se, že tedy máme bojovat eh, proti eh, radě a svoji cíli v parlamentu, ale kolegové, vaše stanoviska se velice blíží stanoviskům rady. Vy souhlasíte s radou v tom, eh, že je třeba zpřísnit paktu stability. Pan Blen zdůraznil právě toto, že je třeba toto všechno posílit, je třeba posílit procykličnost rozpočtové politiky což právě by ještě zhoršilo ty potíže Evropské unie. Růst, který se sotva znovu začíná jemně vynořovat nebo rašit Evropské unii, by se takto podvázali. A pokud si přejete skutečně znovu nastartovat růst, musíte jednat proti cyklu. A také souhlasíte s radou na tom, že je třeba vytvořit eh, druhý superpakt stability, a to ve mzdách, nevyrovnanost eh, eh, makroekonomická eh, mimo Evropskou unii vám, vás totiž vede k tomu, že byste chtěli dojít až k takovémuto cíli. Toto je situace, která by ještě zhoršila osobní zadlužení domácností a vytvořili se makroekonomickou situaci podobnou Španělsku, což je situace, které dnes my tedy litujeme. Ve všech státech se ozývají protievropské eh, hlasy. A uvidíte to i při dalších eh, volbách. Ohrožujete tímto eh, balíčkem samotnou myšlenku Evropské unie. Byla zde prodiskutována celá řada věcí, ale je tu jedna, která mi připadá nesmírně důležitá a ta se týká orgánu, který má hodnotit tedy rámec rozpočtů Eh, v členských státech. Má být nezávislý, tak tedy zní ten návrh. Co to znamená, že má být nezávislý? Eh, má být nezávislý podle zpravodajky, má být tedy na státu. Ale pozor v tomto případě, pokud je nezávislý na státu, tak by to mohl být třeba i soukromý orgán, nějaká soukromá agentura, abychom nepodcenili rizika, která by mohla tímto eh, vzniknout. Dnes tu máme takovýto nezávislý orgán, opravdu eh, v plném smyslu toho slova, a to je Evropský účetní dvůr. A jedin, nejdružší věc by byla, aby se eh, takovýto orgán změnil v Evropskou ratingovou agenturu. Já se omlouvám za svůj projev, který byl tak trošičku politicky nekorektní, ale bylo zapotřebí to vyjádřit. Pan Kerinc, eh, poslední stínový zpravodaj. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já si myslím, že je správné říci, že měnová unie bez politické unie nepochybně má své eh, nevýhody. Možná na tom bychom se shodnout mohli, nehledě na možné rozpory ohledně politické unie. Těchto šest zpráv se nezabývá velkými otázkami neboli nasměřováním Evropy. A v tom já nesouhlasím s kolegou, který říkal, že to má saleko, eh, daleko eh, sáhlé a hluboké eh, dopady eh, pro Evropskou unii. Já si nemyslím, že by eh, tento směr měl tak daleko sáhlé dopady, jak se Eh, říká. Důležité je, aby eh, pakt růstu a stability měl určitou váhu nebo smysl. Ekonomické analýzy toho, co se stalo za posledních pár let, všechny ukazují to, nebo kdo by tedy argumentoval, že problémem vůbec nebyla, nebylo zadlužení vlád, eh, dokonce i ve Francii a v Německu se ukázalo, že to takovéto e, potíže jasně e, byly způsobeny za e, dlužením. A že to také podlomilo důvěru. Ekonomická a finanční krize je dost velká zátěž pro každého. Teď tu navíc je otázka důvěryhodnosti eurozóny, což je dopadem Eh, té eh, volnosti v paktu růstu a stability nebo rozvolnění paktu růstu a stability. Proto je zapotřebí, aby pakt růstu a stability skutečně fungoval. Máme tu návrh z komise. Diskutovali jsme o tom, jak používat cukr a byč. A říkáme, že um, nepotřebujeme tolik byč, spíše ty mrkve, ale mám pocit, že jsme měli pořád samou mrkev. Máme nějaký byč. Já tu zastupuji Lotyšsko, je jednu z menších zemí, eh, hrdých evropských zemí. A Dokážu si představit situaci eh, na radě, kdy země jako Lotyšsko nebo Finsko, já teď hledám ty menší členské státy, porušuje pravidla. A může se říct, že třeba i Francie a Německo budou porušovat tato pravidla. Pak dojde k diskuzi eh, a bude se hlasovat. Kdo bude eh, potrestán? Těžko můžu věřit eh, za reality v Evropě, že malý členský stát by měl velkou šanci získat dost hlasů na to, aby předešel potrestání. Zatímco větší členský stát, tím, že využívá veškeré páky, co přirozeně jako velký členský stát má, může dokázat trestu uniknout. Takže pro celou Evropskou unii a její blaho, pro eurozónu a takové státy, jako je můj, eh, která eh, chce být součástí eurozóny, potřebujeme automatičnost o něch byčů. Pokud se takto zachováme, tak budeme mít automatické biče. Pokud ne, tak to bude podněcovat některé členské státy, aby dále byly nezodpovědné. A bude to mít negativní dopad na nás všechny, včetně mé vlastní země, jak už to dnes vidíme. Takže si myslím, že nepotřebujeme. Dobře, mrkve jsou dobrá věc, nebo cukr je dobrá věc, eh, je to sladké, chutná nám to ale za poslední dva, tři roky jsme viděli, že byče opravdu potřebujeme. Já jsem stínový zpravodaj také a v jedné ze zpráv se hm, probírá otázka hospodářských prognóz v jednotlivých státech. Když nám jde tedy o preventivní působí těch, působení těchto legislativních aktů, víte, kolegové hovořili o tom, že potřebujeme tuto legislativu proto, abychom vyřešili krizi už dnes odpoledne. Legislativa funguje dlouhodobě, systematicky. Pokud je dobrá, tak bude bránit následným krizím. Ale tato legislativa, i kdyby byla plně implementována, a to nejen eh, prostřednictvím byčů, ale ještě silnějších nástrojů, tak nám eh, nevyřeší dnešní problém s důvěrou. Ano, eh, pomůže to vyřešit krizi s důvěrou, ale v budoucnosti ne teď hned. Takže je třeba uvažovat s dlouhodobějším horizontem a musíme tedy mít jasno v tom, na čem se mají tyto prognózy zakládat. Návrh komise ukazuje nám možný tedy konflikt Například mohou říci, že můžete narůst nebo se snížit o 5%, a členský stát řekne, ne, ne, my máme jiná čísla. Dobře, tak budeme o tom dál diskutovat, budeme argumentovat, kdo má pravdu nebo ne. Myslím, že produktivnější by bylo, kdyby komise a jednotlivé členské státy eh, se Eh, dohodli, na základě čeho se budou vypočítávat tyto ukazatele, aby se předešlo možným diskrepancím, protože nám nejde o to, aby se lidé začali dohadovat, ale jde nám o to, abychom měli co možná nejdokonalejší analýzu v jednotlivých členských státech, která takto bude fungovat i pro celek Evropské unie. Děkuji. Thank you, Arthur. Sven. Děkuji, Sven. Um, colleagues, it's already late. Uh, I... Vážení kolegové, už je pozdě, budu stručný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastní této věci. V rámci balíčku dohledu jsme věděli, že je možné spolupracovat napříč politickým spektrem. Myslím si, že tentokrát je to ještě těžší, protože samozřejmě politické rozdíly jsou větší. A pokud budeme upřímní, jde zde možná také o více, protože občané úzce sledují, co Rada a parlament nyní udělají. Takže já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom se co nejvíce snažili dosáhnout něčeho, co z ekonomického hlediska bude fungovat a co bude zároveň spravedlivé. A oba tyto aspekty budou občané bedlivě sledovat. Někteří zdůraznili, že balíček, který navrhla komise, obsahuje jenom některé aspekty nutného řešení. Že v některých ohledech je tento balíček zcela slepý a souhlasím s kolegou Karenčem, že navrhuje zároveň ale některé zásadní věci. Je nutné Eh, zvýšit rozpočtovou disciplínu a prosazovat ji. Ale na druhé straně systematicky eh, se zde ničí schopnost členských států eh, zvyšovat své příjmy. Další zásadní otázka, ve které musí být jasno, je, že pokud existuje nerovnováha, existují také přebytky a schodky. A ty souvisí. Musíme se podívat na příčinu a důsledek. Není možné říci, že ten, kdo má schodek, je vinen a ten, kdo má přebytek, je ten největší mistr, ten nejlepší. Asi víte, o čem hovořím. A dále, nehovoříme zde o tomto tématu v abstraktní situaci, ale v situaci, kdy celá řada zemí trpí příliš vysokým zadlužením. I některé bohaté země, hovořilo se o Německu, ale i některých dalších, tyto země budou muset e, zhodnotit, zda bude levnější skutečně zahájit diskuzi o daňové spolupráci o přístupu k financím či o restrukturalizaci zadlužení, anebo jednoduše odepsat bez těchto opatření ještě větší část dluhu. Já se domnívám, že vlády musí využít současné situace proto, aby vypracovali něco, co bude fungovat, a ne proto, aby se omezili jenom na velice technická řešení. A Takže já jsem velice rád také za to, co udělala Sylvie Kulár, že rozšířila eh, rozsah. Já se domnívám, že eh, během dalších vyjednávání budeme muset řešit tato slepá místa. Celá řada kolegů už to zmínila. Jednoduchá automatičnost nebude stačit. Potřebujeme schopnost posunout se k něčemu jako skutečná ekonomická unie, která má odpovídající instituce, které mohou činit podložená rozhodnutí, nejmenším v eurozóně. A já se domnívám, že by mělo být ve společném pa- eh, zájmu parlamentu něco takového prosadit. Nemůže zde rozhodovat rada. Je třeba, aby zde byla zásadní metoda společenství, která bude pokrývat eurozónu a já doufám, že budeme schopni spolupracovat v tomto duchu i nadále. A jsem si jistý, že realita, čistá ekonomická čísla budou směrovat tuto diskuzi ehm, směrem, se kterým já a někteří další kolegové souhlasíme. Takže pouze pakt stabilita a růstu a trvání na vyrovnaných rozpočtech nás z této um, krize nedostane. Děkuji, děkuji Sven. Svenem. Máme zde ještě čtyři řečníky, takže dvě minuty každý. Děkuji, já budu stručný. Souhlasím s předchozími řečníky, ale chtěl bych říci dvě věci pokud jde o tuto legislativu. Já si myslím, že v moderní společnosti je všechno propojené. Kolik investujeme do infrastrukturu, struktury je zásadní pro dlouhodobý hospodářský růst a samozřejmě pro finanční stabilitu v budoucnosti. Stejně tak um, je to se vzděláváním, péčí o děti, školami a tak dále. A tím se dostáváme do typické politické diskuse a ztrácíme možnost mít kontrolu nad základními nástroji, které pomocí zaručit fiskální stabilitu. Vidím, že diskuze, kterou zde vedeme, eh, něco takového připomíná. Já si myslím, že nejdůležitější věc, kterou musíme udělat, je soustředit se na základní kritéria, včetně té srovnavací tabulky, která mají zásadní vliv na finanční stabilitu. Zásadní vliv mají schodky a přebytky. A, a makroekonomická nerovnováha, která je zcela zásadním problémem. To jsou věci, na které bychom se měli soustředit. Já si myslím, že je zde určitá tendence zvýšit eh, množství srovnávacích tabulek a snažit se politizovat tuto diskuzi. Ale čím více srovnávacích tabulek budeme mít, eh, tím, eh, více, tím méně budou důležité a tím spíše ohrožíme pakt stability a růstu. E, další věc. Musíme se soustředit nejenom na schodky, ale také na přebytky, především v dobrých dobách. Myslím si, že musíme posílit střednědobé cíle a, a musíme umožnit jejich naplnění. Není třeba diskutovat jenom o důvěryhodnosti prognóz členských států. Já si myslím, že je v jejich vlastním zájmu, aby zajistili důvěryhodnost. Komise nemůže nahradit odpovědnost členských států, ale je potřeba hodnotit cíle. Je potřeba podívat se na to, zda v následujících letech bude možné dosáhnout eh, stability veřejných financí nebo rovnováhy veřejných financí. Chtěl jsem říct ještě více, ale už na to není čas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Lajoš, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jenom jedna připomínka, protože eh, pan Diego Fejo se vrátil a žádal nás o radu, pokud je o pozměňovací návrh 27 a pokud je o tu jednu dvacetinu. Já se domnívám, že obě možnosti jsou špatné, pokud se zeptáte na můj názor, protože není možné to skutečně provést. Pokud si provedete výpočet, uvidíte, že v případě vaší vlastní země závisí na předpokladech, na tom, jaký očekáváte růst, jakou očekáváte inflaci a také jak se bude financovat dluh. A takže zde eh, je určitý problém s stoky. Eh, pokud máte eh, zemi, která má 135 dluhu, je to beznadějné. Pokud máte zemi, která má 70 dluh, může fungovat a je to smysluplné, ale pouze tehdy, pokud budete mít hospodářský růst. Pokud ne, dojde k tomu, co zde zmínila celá řada lidí. Potom je zásadní, jestli budete používat procyklickou nebo anticyklickou politiku. A ti, kteří nevyužili dobré časy proto, aby um, si udělali rezervy, ty musí mít procyklickou politiku. Nemají na výběr. Uh, ti, kteří se chovali procyklicky v dobrých časech, nyní se nemohou chovat anticyklicky ve špatných časech. A já se domnívám, že je nutné vždy zohlednit ten e, první prvotní hřích a podívat se poté na to, jakým způsobem je možné zajistit e, stabilitu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou pro výbor a v třech těchto zprávách, o kterých hovoříme, paní Rotman Kors, paní Ferreiro a i pana Getlunda. Ráda bych vám připomněla to, že v tomto balíčku nám zůstane i takzvané leftover z té evropské legislativy, to znamená to, co nám tam zůstane, to, co je kvalitní a to si myslím, že by mělo trošku objasnit diskuzi, která probíhá, protože my jsme začali hovořit o této problematice a v tom období jsme jak se tvářili, jako kdyby to, co se bude dít na radě, nemělo žádný dopad. Ovšem, já si myslím, že to je velice zásadní. Jsou to záležitosti, které, o kterých jsme hovořili i v rámci zprávy našeho výboru pro řešení krizové situace. A myslím si, že toto by mohla být dobrou, dobrá příležitost vyjádřit se, protože v podstatě nesmíme zapomínat na to, že dojde i k revizi smluv velice stručně několik základních směrů, které jsem navrhla za výbor pro zaměstnanost. Měli bychom mít přístup, který, no, který je, kvantit, je kvantitativní, zatímco vidíme, že pak růstu a stability není schopen reagovat na tuto problematiku, to znamená redukce divergencí konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členskými státy, protože to je právě problém paktu růstu a stability, protože tento pakt by měl umožnit jednotlivým zemím, které jaksi existovat na základě teda toho, že mají společnou měnu. My jsme vždy ovšem měli pouze ten kvantitativní přístup, pokud jde o divergence jednotlivých členských států. No, ale pokud jde o tu takzvanou prudent fiscal policy, to znamená obezřetnostní politiku, já si myslím, že bychom spíše měli uvažovat o jakési účinné politice v tomto ohledu protože vidíme, že demografická situace je velice nevyvážená, musíme reagovat na světové výzvy, které jsou velikého rozsahu. Proto si myslím, že bychom měli reagovat tímto způsobem. Třetí záležitost z mé strany, a to je už vše, pane předsedo, i když je zde mnoho různých prvků, které bychom měli ještě zvážit, ten návrh ze strany Evropské komise se zaměřuje na článek 121 především, to znamená Eh, hovoří se zde v podstatě o eh, tomto článku nebo článku 148 Evropské, kde Evropská unie hovoří o odpovědnosti vůči jednotlivým členským státům. Já si myslím, že bychom se měli podívat na to, jakým způsobem bychom mohli využít celý tento balíček na dvojím základě, to znamená dvojím základě, dvojím právním základě obou těchto článků, tak abychom to znamená, nesmíme zvažovat pouze, pouze eh, evropský semestr, tak jak to navrhla Evropská komise, protože v tomto období krize by to nebylo dostatečné. Děkujeme. Astrid Lulingová, děkuji, pane předsedo. Ráda bych se vrátila k té eh, finančnímu, finančnímu dohledu. Tam to byl, to byl ten balíček, ve kterém Evropský parlament hrál důležitou roli, protože jsme přišli s takovým koherentnějším přístupem, proevropským přístupem. A pokud skutečně chceme, abychom hráli i v tomto dosie, v této problematice podobnou roli, v tomto balíčku, tak si musíme uvědomit to, Eh, že více Evropy neznamená více omezování nebo někde, eh, já už o tom hovořil, UDO, nebo jakékoliv ty přístupy, o kterých se hovořilo. Nesmíme zapomínat eh, na to, že není možné bránit nebo obhajovat více evropské integrace a odmítat principy dobrého rozpočtového řízení a rozpočtové zprávy. Pokud jde o eurobondy, pane Eppingo, byste o tom nechtěl hovořit, ovšem já si myslím, že je potřeba hovořit o euroobligacích, protože ta rozpráva je nesmírně zmatečná a měli bychom objasnit především ty termíny, to znamená, o čem hovoříme konkrétně, zda jsme jakou formu euroobligací zvolíme. Samozřejmě, že poté to bude mít různé dopady v různých zemích. Já zatím opravdu na tom nemám nějaký jasný obrázek, ovšem nesmíme na to zapomínat. A dále je to konkrétní otázka pro definici jednotlivých kritérií, pokud jde o, ten, o to veřejné zadlužení na úrovni 3 Hovoříme zde o centrální správě, o správě na úrovni státu, o sociálním zabezpečení a tak dále. A nyní ano, pokud jde o eh, určitě konkrétní příklad v tomto ohledu. My máme asi 7 miliardový, 7 miliardový uh, rozpočet, zatímco 1,2% jsme měli deficit uh, eh, HDP. Ovšem, pokud jde o centrální administrativu, tak to bylo uh, téměř 4% HDP. Proč? protože z krátkodobého hlediska ten, obec, ten, ten, ten, ten, eh, ten, ten systém v podstatě není dostatečný. To je, jelikož tam máme rezervu asi 10 miliard, pokud jde o veřejné důchody, a máme tam přebytek asi 8 milionů v posledních, miliard v posledních, v posledních letech, což znamenalo totální deficit asi 1,5 zatímco u té celkové administrativy to bylo téměř 4 To je pouze takový obrázek, pouze taková ilustrace. Pan Juncker by asi s tím nesouhlasil, pokud byste tato kritéria odbourali, protože to by znamenalo, že by v podstatě musel sám sobě vyčinit v tomto ohledu. Nesmíme na to zapomínat, protože v rámci státního rozpočtu máme asi 36 ehm, ehm, výdajů v sociální záležitosti, 20 jsou platby a 13 investice. To znamená, že zde čelíme obrovskému problému a to neříkám z krátkového hlediska, ovšem ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. To znamená, skutečně já se omlouvám paní mm, Berešové, jistě mm, byste měla možnost hovořit o těch třech zprávách i v rámci výboru pro zaměstnanost. Nyní by měli mít slovo i členové našeho výboru. Proto bychom opravdu se měli na to podívat otevřenými, otevřenýma očima, opravdu tak, jak ta realita vypadá. Děkuji velice stručně. Mm, Astrid nehovořila o dohledu a já osobně, co mě velice zneklidňuje, je ten způsob, jakým e, například právě ta agentura pro dohled by měla reagovat Měli bychom opravdu být velice postupovat opatrně, protože já doufám, že ještě bude mít možnost se tomu věnovat, protože jinak opravdu bohužel zničíme to, co už parlament, nebo co se povedlo Evropskému parlamentu dosáhnout. A to si myslím, že by bylo opravdu problém. Děkuji. Já si myslím, že tím bychom mohli ukončit naši rozpravu. 10. února je lhůta pro předkládání pozměňovací návrhů v poledne. Pozměňovací návrhy potom 21. a 22. března projednáme a 19. a 24. budeme hlasovat. Poté by se to mělo dostat na černovou plenárku. Toto je harmonogram, který je pouze mm, zatím v nástěnu. Samozřejmě, že to musí záležet i na jednání mezi jednotlivými skupinami. Přeji vám hezký večer a uvidíme se opět zítra ráno v 9 hodin. Doufám, že budeme všichni v dobré formě.